Dear colleagues, probably it is time to... Vážení kolegové, řekl bych, že je čas začít. Takže hned přistoupíme k prvnímu bodu na programu, což je přijetí pořadu dne. Jestliže nejsou námitky, tak program můžeme schválit bez změny. Mám pár oznámení k bodu 2. Za prvé, uspořádáme mimořádnou schůzi Envy v pondělí 9. března 19, abychom si vyměnili názory s předsedou Timmermanem, eh, který má na starosti udržitelný rozvoj. Dnes je tlumočení do 20 jazyků a jako obvykle veškeré podklady jsou na aplikaci e-meeting na internetu a zasedání eh, je přenášeno přes webstream. Takže teď se dostáváme k hlavnímu bodu našeho programu, což je výměna názoru s místopředsedou eh, komise Maršem Ševkovičem, který má na starosti energetickou unii. A nejprve tedy chci přivítat místo předsedu Ševčoviče eh, na jeho první návštěvě našem výboru od chvíle, kdy přijal funkci e, komisaře pro energetiku. E, rada přijala závěry k rámcové politice pro e, životní prostředí a energetiku se zaměřením na význam dosažení plně funkčního a propojeného energetického trhu se zaměřením na snížení závislosti a zvýšení bezpečnosti zásobování energetiky. A to je tedy plán pro rok 2015 a naše výměna názorů se bude týkat první výměny názorů k prioritě 3, to znamená odolná energetická politika, mm, Eh, to je dokument, který má být přijatý v únoru. Zaměřuje se především na energetickou bezpečnost, konkurenceschopný trh energií, energetická efektivnost, snižování eh, emisí a energetický mix, Eh, obnovitelné zdroje, výzkum a inovace. Těšíme se na prodiskutování těchto témat s panem komisařem do podrobna. Další eh, klíčová otázka je plán komise na implementaci 23. legislativního rámce v oblasti ETS a non-ETS a soustředí se především na přípravu stanoviska ke klimatickým změnám, eh, tedy k konferenci o klimatických změnách v Paříži. A konečně souvislost s efektivní a, a, eh, politikou životního prostředí nesmíme přehlížet. Je potřeba eh, zajistit legislativu, která bude snižovat znečištění vzduchu a budeme spolupracovat nadále s komisí na návrzích nové legislativy v rámci sedmého akčního rámcového plánu pro evropské občany. V tomto kontextu se eh, také dozvíme, jaké jsou plány komise, které oznámila v kontextu pracovního plánu na rok 2015 Eh, co se týče především změny mm, legislativních návrhů ohledně znečištění ovzduší. Těšíme se na výměnu názoru s panem komisařem na všechna tato témata a eh, já mu nyní dám slovo. I want only uh, also to thanks. Chtěl bych také poděkovat novým členům Evropského parlamentu, kteří jsou zde. Děkuji také všem návštěvníkům eh, na eh, zasedání výboru Envy. Díky, že jste přišli. Thank you very much, uh, uh, dear, dear, uh, president. Um, Dobrý den, pane předsedo Lavia, vážení poslanci, přátelé z Norska, kteří jste nás přišli navštívit. Děkuji vám všem za laskavé pozvání, abych se s vámi tady dnes setkal a mm, zúčastnil se mimořádného zasedání výboru Envy, protože je to pro mě příležitost se s vámi podělit o některých myšlenkách, o tom, jak připravujeme a dokončujeme ten rámcový program, který bychom vám chtěli předložit koncem února. Takže velice oceňuji váš zájem o energetickou unii. Já jsem včera měl příležitost takovou tu výměnu názorů absolvovat s vašimi kolegy z výboru ITRE bylo to velmi užitečné. Já jsem nepřišel proto, abych vás seznamoval jenom se svými názory a nápady, ale také chci naslouchat vašim návrhům, obavám, myšlenkám, co si myslíte, že by měly být prioritami eh, energetické unie a myslím si, že to bude velmi plodná výměna názorů a dobrá diskuse. Jak dobře víte, energetická unie patří mezi priority nové Junkrovy komise, proto jsem moc rád, že se tady můžeme o tom pobavit, protože máme před sebou ještě několik týdnů do 25. února, kdy máme v úmyslu přijmout balíček o energetické unii. Vím, že někteří z vás vypracovávají písemné příspěvky, na ty se těšíme a také jsme připraveni na osobní konzultace vaši, na vaše ústní prohlášení dnes nebo v tom následujícím procesu konzultací, který povedeme s některými z vás a které proběhnou také v Rize. Vážení kolegové, přátelé, když předseda komise prezentoval, jak chce Evropská komise změnit svoje postupy, procesy a jednání, tak, jsem, tak říkal, že chce být bigger on big things, tedy věnovat více pozornosti významným věcem, což, které mají hluboký vliv na životy občanů napříč Unii. Je to otázka zajištění cen vytápění, Eh, domácností, tak aby to bylo dostupné, aby to bylo stabilní eh, vzhledem k geopolitické nestabilitě ve světě. Je to důležité také pro malé a střední podniky, které eh, potřebují nakupovat energii za konkurenceschopné ceny a to může být skutečný nástroj růstu a tak potřebné zaměstnanosti. Týká se to také e, myšlenek z Helsinek až, až po Porto, eh, kdy eh, je potřeba eh, využívat naše energetické zdroje a ne muset se obracet na Spojené státy nebo Čínu. A také je třeba garantovat všem dětem v Bratislavě, v Berlíně nebo kdekoliv jinde, aby děti jejich dětí nemuseli ještě platit za ehm, eh, omily v oblasti životního prostředí, kterých se dopustily předchozí generace. Tyto cíle se jeví jako velice ambiciozní, ale jsou dosažitelné a eh, klimatická politika je eh, také spojená s energetickou unii. Geopolitická situace, o té budeme nepochybně hovořit na naší východní hranici, je to významné ale eh, energetická bezpečnost eh, v Evropě je o to významnější téma. Eh, Evropská rada, rada do, dohoda z roku 2030 o klimatickém a energetickém rámci z Pašíše je významný dokument, velice velkou část diskuse věnujeme toho, jak dosáhnout těch cílů z Paříže a jak eh, v rámci cílů 2030. Pozitivní tady na tom je, že jednání v Livně byla sice složitá, ale Evropa mluvila jedním hlasem a vidíme tady pozitivní posun na straně jiných globálních hráčů, takže můžeme to vidět optimističtěji. Také máme novou komisi, která bude Eh, prosazovat odolnou energetickou politiku, šetrnou pro životní prostředí a klima. Eh, v Junckerův investiční plán by měl uvolnit také finanční prostředky do energetiky na podporu nových eh, projektů na ochranu životního prostředí a to ilustruje tu novou atmosféru a odhodlání nové komise v této oblasti a jsem přesvědčený, že máme skutečnou příležitost tu, tu změnu eh, prosadit, realizovat a udělat velký krok kupředu a myslím si, že společně eh, tuto příležitost využijeme spolu s vámi. Dámy a pánové, buďme upřímní v této debatě a je E, třeba říci, že i přes velký pokrok, kterého bylo dosaženo v nedávných letech, tak musíme si také jasně říci, že naše stávající energetické politiky jsou neudržitelné ve všech směrech. E, ceny ropy jsou velice volatilní, způsobují krátkodobé spekulace a nepředvídatelné dlouhodobé trendy. E, většina naše energie je také tedy z oblastí mimo Evropskou unii, kromě toho ze zemí, které energii e, využívají e, pro vyvíjení politického tlaku. E, a tady například na tabulce vidíte, jak jsme závislí na dovozech a jak je to tento trend rostoucí v uplynulých letech. Kromě toho si musíme také upřímně říci a přiznat, že náš energetický systém je fragmentovaný, je to 28 e, eh, izolovaných systémů a máme nedostatečnou integraci e, v oblasti energetiky. Tady například vidíte, jaké rozdílné politiky máme, co se týče kapacitních mechanismů, jak se liší mezi sebou nebo jaké odlišné přístupy byly přijaty, eh, ať už z důvodu podpory programu eh, obnovitelných zdrojů a tak dále. Všechno to stojí mnoho peněz. Nedávné, nedávná čísla byla dokonce spochybněna Světovým ekonomickým fórem a evropská řešení, eh, když zavádíme obnovitelné zdroje, to se týká asi 140 miliard eur. A přestože toto číslo je spochybňováno, tak je stále vysoké a je potřeba, abychom se zamysleli nad tím, jak reformovat náš trh a kde hledat eh, jaksi evropská řešení, protože eh, je to úsporné, je to rozumné a je to a znamená to eh, ušetřit energii a, a, a zdroje. Kromě toho je třeba si také otevřeně říci, že když ehm, večer půjdeme domů, tak většina z nás bude samozřejmě očekávat, že doma bude všechno fungovat, že máme eh, teplo doma, teplou vodu a všechno dobré, ale bohužel tak tomu není u všech Evropanů, protože dnes, když se podíváte tady na ten slide, tak 10% našich domácností eh, nemá dostatek energie. To znamená, že jsou občané v Evropě, kteří, kteří si nemohou dovolit zaplatit za topení, za energii a mají Eh, těžký život, protože jsou věci prostě, které eh, ještě nedávno měli a které si teď nemohou dovolit a které my považujeme za naprosto základní služby pro každou domácnost. A netýká se to jenom spotřebitelů. Eh, evropské podniky čelí plynové krizi, kdy hm, plyn je tady třikrát dražší než ve Spojených státech a to má vliv na náš průmysl i ekonomiku. A co se průmyslu týče eh, deset největších solárních firm, žádná z nich není evropská a když se podíváme, kde eh, máme nejlepší výsledky a kde jsme pozadu, tak jsme pozadu hlavně v vývoji baterií a eh, skladovacích kapacit a to musíme vzít vážně, protože proto, abychom pokročili v těchto oblastech, to je základ v tom vytváření inteligentních sítí, podpory elektrifikace, modernizace dopravy a tak dále. Kromě toho si musíme také říci, že stále ještě příliš mnoho energie vyplýtváme, e, nemáme ještě nízkouhlíkovou ekonomiku, trvá to dlouho, a to eh, je problém, eh, k kterému se věnuje celá řada ať už nevládních eh, organizací na ochranu životního prostředí nebo podniků nebo poslanců Envy, kteří to považují za problém. Pracujeme na, energet, na plánu energetické unie, jehož prostřednictvím bychom chtěli řešit ty výzvy, o kterých jsem hovořil. A já bych chtěl ten Eh, tu energetickou unii opřít o pět hlavních eh, propojených dimenzí. Na konci února bychom chtěli navrhnout konkrétní akce v každé té oblasti. Ta první dimenze vyžaduje zlepšit bezpečnost zásobování na základě solidarity a důvěry. Eh, Evropská unie importuje přes 400 energii za 400 miliard eur ročně a je mm, potřeba přijmout různá opatření na snížení této závislosti, abychom mm, eh, mohli více využívat vlastní zdroje a šetřili energii. Eh, dále diverzifikace zdrojů a zásobování a například ta e, nedávná sága ohledně South Streamu je pro nás ponaučením a příležitostí. Je potřeba zajistit větší transparentnost e, kontraktu na, smlu, na, na plyn a je potřeba koncipovat nebo e, asertivnější energetickou diplomacii. Další dimenze, kterou navrhuji, se zaměřuje na vybudování skutečného vnitřního energetického trhu, vysoce konkurenceschopného. My totiž potřebujeme aby konečně existoval volný tok energií na vnitřním trhu, eh, aby byla otevřená hospodářská soutěž za současného respektování imperativů pro společnost i průmysl, to znamená je třeba zajistit eh, odbourání technických a regulačních bariér mezi členskými státy. Víme, že to nebude přes noc, ale je potřeba zajistit jako první krok regionální spolupráci, v evropském rámci a mohu říci, že na základě určitých výměných, eh, výměny informací s místními podniky a samozprávami jsme se shodli na tom, že je potřeba zapojit místní hráče, občany a města, inteligentní města bych doplnil, protože tímto musíme uvažovat o tom, jak města zapojit do celého toho procesu, abychom od nich získali podporu a, a, a zapojení, protože jedině tak můžeme to zpět k té transformaci, kterou Evropa potřebuje. Třetí dimenze se týká navýšení efektivnosti využití energie. Víme, že nejčistší energie je ta, kterou nespotřebujeme a méně spotřeby znamená méně znečištění, méně peněz a e, méně potřeby potřebných zdrojů. Čili to je současně také příznivé pro bezpečnost dodávek, udržitelnost a spotřebitel by tady měl hrát klíčovou roli. Každá studie ukazuje, že by spotřebitel měl velký přínos ze zvýšení efektivnosti trhu i spotřeby. To se týká budov, dopravy, výrobků, všeho všeho v našem každodenním životě, v životě všech občanů. To vyžaduje velké inovace, ale současně to také znamená velké příležitosti pro podniky. Když dovolíte takový dojem, který jsem získal na schůzích, které jsem absolvoval v posledních dvou dnech, za prvé mi bylo řečeno, že 90% našich domácností je energeticky efektivní. Na druhé schůzi jsem se setkal se zástupci penzijních fondů a ti říkali, že oni zastupují aktiva eh, za 9 bilionů eur a hledají investice do zelených projektů, do obnovitelných zdrojů a že potřebují legislativní stabilitu a že by tedy rádi do toho investovali. Čili na jedné straně je poptávka, na druhé straně jsou investoři, kteří by měli zájem a my musíme zajistit podmínky, aby se to dalo dohromady a aby eh, jim usnadnili realizaci těchto projektů. aby došlo k, k navýšení právě té efektivnosti. Čtvrtá dimenze se soustředí na snižování eh, emisí z nečištění, a především emisí Eh, uhlíku. Eh, v Paříži eh, právě došlo ke shodě, že to musí být se zaměřením na energetiku, snižování skleníkových plynů, čímž vznikla dynamika, kterou nesmíme ztratit mám na mysli obtížná jednání v Limě, kde kolega odvedl veliký kus práce, kdy evropská vlajka vlála vysoko, eh, evropská delegace byla skvěle koordinovaná, takže můžeme opravdu poprvé říci, že Evropa mluvila jedním jazykem a to samozřejmě velice posílilo evropskou pozici, takže bylo dosaženo závěrů, které, které otevírají možnost, prostor pro dobrou dohodu v Paříži. A a myslím si, že diplomacie je jedna věc, ale my musíme také pracovat tady doma. Eh, a chtěl bych vyzvat všechny eh, strany, aby eh, přispěli ke zlepšení stability rezerv a e, to také v souvislosti revize ITS. Víme, že jsme pod tlakem, že pracujeme na e, tom, aby ta jednání dospěla k dobrým výsledkům, ale jakmile se e, shodneme na stabilitě rezerv, tak bude to velice silný argument vůči všem partnerům v tom jednacím procesu, který, jak doufám, proběhne v Paříži a bude dosaženo dohody. Jak říkal předseda Juncker, energetická unie by měla být eh, světovou jedničkou v obnovitelných zdrojích, takže musíme urychlit naše eh, eh, úsilí v omezování uhlíkových emisí v dopravě a energetice. Na závěr dovolte mi pátou dimenzi, ta se týká podpory obnovitelných zdrojů prostřednictvím investic do výzkumu a inovací. Co se týče těchto investic, ty jsou nezbytné a to nejenom v oblasti alternativních energetických zdrojů, ale také investic do snižování spotřeby eh, aktivit spojených s energií. Toto by mohlo být zdrojem exportu a průmyslových příležitostí, to znamená růstu a zaměstnanosti. Vážení poslanci, tolik tedy těch pět dimenzí, které jsem připravil, které doufám představují takový celkový přístup napříč různými politikami, ať už se týkají dopravy, životního prostředí, zemědělství nebo průmyslu. A chtěl bych vám také říci, že nejenom já na tom pracuje, máme 16 generálních ředitelství, které se toho účastní a na konci února uvidíte výsledek veliké kolektivní eh, práce, mm, kterou eh, vám předložíme, která se bude týkat celé řady různých oblastí, které budou pokryty právě tím úsilím komisařů pracovat jako tým. Takže v rámci omezeného času, který mám, já vás nechci zatěžovat dalšími podrobnostmi, protože si myslím, že potřebujeme hlavně kvalitní diskuzi a nechat prostor tedy na vaše otázky a komentáře. Vím, že vám leží na srdci zvlášť jedna věc a to je otázka e, zprávy, veřejné zprávy a řízení. Shodneme se na tom, že energetická unie vyžaduje také silné Eh, důvěryhodné řízení, systém řízení, topis, který někteří z vás tady eh, předložili prezidentu eh, Junkro, předsedovi Junkrovi a kolegovi Kanientemu a mě. Já jsem několikrát ve svých dřívějších funkcích hm, navštěvoval tento parlament a souhlasím s tím, že parlament jako zákonodárce musí sehrávat klíčovou roli v tom, aby se E, energetická unie uskutečnila, takže já vás mohu ujistit, že jakmile ta strategie bude kolegiem přijata, e, tak v první řadě po na, e, schůzi kolegia půjdu k vám do Evropského parlamentu vás se, se s tím seznámit a nejenom vás seznámit přípravnou strategii, ale požádat vás také o podporu a stotožnění se s tímto plánem, protože jsem přesvědčený, že právě s vaší podporou může ta energetická unie být skutečností a může být úspěšná a přinést konkrétní výsledky našim občanům. Děkuji, pane předsedo. Thank you to you for your... Děkuji. Děkuji za úvodní prohlášení. A nyní můžeme zahájit první kolo otázek koordinátorů. požádám koordinátory, aby dodrželi řečnickou dobu dvě minuty pro každé vystoupení. A začne Petr Líze. Dank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji vám za váš projev, zejména za vaše úvodní, eh, promiňte, závěrečná slova, kde jste vyzvihl význam Evropského parlamentu. A tady mám skutečně otázku, prosím vás o jakési dojasnění. Vy jste zmiňoval dopis pan eh, předsedy Jovany Levy a Matiase Grosseho, Jiřího Buska a dalších, který jsme tady sepsali a tam říkáme, že máme velké obavy z důvodu toho, že zjevně na radě, ale možná i na komisi eh, se zvažuje budoucí strategii v energetické unii, zejména při dosažení cílů EU 2030, již neopírat na základ, e, o základ směrnicí, které se přijímají v řádném legislativním postupu, ale na základě nové správní struktury. Ve staré komisi existoval dokument, kde se uvádělo, že Evropský parlament stejně tak jako další zúčastněné strany musí být zohledněni a zapojeni, ale to nám nestačí. Je dobrým signálem když tam parlament je uveden, ale když potom parlament nebude spolu zákonodárcem, protože nebude návrh směrnice, zejména například směrnice pro obnovitelné zdroje energii a podobně, tak to v nás vyvolává velké obavy. Není to pouze otázka která se týká našeho výboru, výboru IT, ale týká se to celého parlamentu. Bylo by to poprvé, kdybychom vlastně spadli zpět od úrovně spoludohodování na úroveň mezivládně. Já si nedovedu představit, že vy nebo Jean-Claude Juncker byste mohli toto nějak obhájit či zastávat ne, tuto pozici. Takže já se ptám, bude to směrnice, bude tam spolurozhodování a v té souvislosti další otázka, hovorili jste o energetické účinnosti. Jean-Claude Juncker ve svém projevu eh, i k tomuto přijal jasné stanovisko, eh, říkal minimálně 30% závazných a pan komisař Kaněte řekl, že chce mít směrnici i po roce 2020, tam tedy mít nějaké závazné předpisy. Já se vás tedy ptám, jak to vidíte vy. Jak to podle vás bude. Děkuji, Matias Grote. Děkuji. Děkuji, Matias Grote, děkuji, děkuji mnohokrát. Pane místo předsedo za váš, za váš projev, za to, jak mají vypadat ty základní pilíře energetické unie. Vy jste jmenovali jedno heslo, já bych to tady rád potrhl, a to je důvěra neboť eh, my na výboru Envy jsme, eh, se nám nelíbily určité postoje současné komise, určit, eh, týkalo se to určitě akcích či neakcích, nikdo za to nechce převzít odpovědnost, bylo to to, že se vzal zpět ten balíček, který se týkal odpadů, pan Timmermans nás nezbudil příliš důvěru. My spíše chceme, abychom spolu diskutovali, tak jak to děláte vy, abychom si tady vytýčili ty základní pilíře a společně se postarali o důvěru v průmyslu a ve všech dalších oblastích, kde jsou aktéři aktivní. Jde přeci o to, aby se uskutečnily investice, o to jde. Pouze tak můžeme vytvořit pracovní místa a ukázat, že energetická unie je možná a že jsme schopni dát dohromady také potřebné peníze. Z tohoto pohledu vám mnohokrát děkuji a kolega právě tady hovořil o tom eh, modulu té zprávy governance, eh, o tom nechci hovořit, ale chci hovořit o cestovní eh, mapě do Paříže. Tady je třeba být velice obezřetní. Potřebujeme mnoho diplomacie v této věci, citlivosti a já si myslím, že zrovna vy jste velice dobrý v této oblasti, v diplomatické oblasti, umíte vyjednávat a proto vás prosím, abyste se poslal o to, kdo nakonec rozhodne. A já si myslím, že by to bylo velmi dobré, kdyby to byl místo předseda Evropské komise, ten, kdo by rozhodovat o tom, jak bude vypadat cesta do Paříže, tak, aby mezinárodní partneři věděli, s kým budou vyjednávat. Aby to nebylo roztříštěné. Z tohoto pohledu je energetická unie podle mne zcela úzce propojena s klimatickou politikou. Je třeba ještě k tomu přistoupit striktněji, aby přesně všichni aktéři věděli, kam směřujeme. Ceny za elektrickou energii eh, veřejnost toto přestane akceptovat právě v případě, kdy se dosáhne určité výše cenu z elektřiny pro soukromé osoby, které již nebudou zaplatitelné. A proto prosím, aby i komise vytvořila nějaké modely jako contracting, nějaké zpětné vyplácení úvěrů a které by se právě jaksi zajistilo tím, že to, co se naš, ušetří na, energetik, na energiích, eh, šlo ve prospěch těch, kteří eh, trpí energetickou chudobou, tak aby oni mohli vybavit své domácnosti energeticky účinněji. Což by souvislo například s dalšími programy, například programy na výstavu bydlení a dále. Další rozvíjení obnovitelných zdrojů. To souvisí s tím, že budeme mít inteligentní sítě, že budeme mít eh, přeshraniční infrastrukturní projekty, které podpoříme že tady uzavřeme takové ty problémové oblasti, co se týče toku energii. Například v mé členské zemi máme situaci, kdy máme v jedné oblasti více větrné energie, v jiné oblasti méně, tak tam máme neustále nějaké ty zóny regulované, ale proč to máme pouze v rámci Spolkové republiky, proč to nemůže být po celé Evropě jednotné, takže to by mě zajímalo a předem děkuji za odpovědění mých dotazů a rovněž děkuji za vaši prezentaci. Děkuji za EKR paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane komisaři. A otázka vyplývá z zahájení o obnovitelných zdrojích. Přesně na to se vás chci zeptat. Zejména odkaz na Spojené Kraus, odkud pocházím, kde máme obrovský potenciál pro energii z přílevu. A první komerční instalace ve zátoku u Swansea bude napojena do národní sítě v roce 2018. A to je model, který může být eh, využit určitě na britských ostrovech a možná i v jiných částech Evropy. A potenciál pro výrobu je obrovský a tento projekt vznikl s, s velmi malou pomocí od EU. A já chci zdůraznit, že to není zdroj pro Spojené království, ale pro Evropu. A prostě se stalo, že největší eh, proudy při přílivech a odlivech jsou ve Spojeném království a tam právě v té zátoce u Svonzí dochází k obrovským rozdílům mezi přílem a odlivem a je to skutečně velký potenciál pro evropský průmysl a tento projekt bude vlastně ze 65% vyráběn v Evropě. Nemůžeme vyrobit eh, turbíny, jinak můžeme vyrobit téměř všechno. A víme, jaké jsou možnosti. Samozřejmě celá řada nových možností se nabízí. Já bych chtěla vědět, co plánujete, pokud jde o podporu těchto nových možností, zejména s přihlédnutím k rozvoji průmyslové základny v Evropě. Děkuji a za Alde pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Cílem je, abychom měli jednotný trh v oblasti energie. Tento cíl máme již dlouhý. A nyní v roce 2015 máme situaci, jakou máme. Definujeme tady strategie pro to, abychom dosáhli něco, co by bylo tak dobré pro všechny evropské občany a také pro evropský průmysl. A proto, pane místo předsedo, je velice důležité, že jste dnes mezi námi na výboru. V skutečnosti to vypadá, že národní energetické politiky byly vždy e, rychle rozvíjeným, ale vždy tam převažovaly národní zájmy nad zájmy společnými. A pokud tady máme tedy plány na Evropskou energetickou unii, tak e, zde je důležité, abychom skutečně se chránili a chránili se například před výkyvy na ropném trhu. Chcete tedy zorganizovat nějakou společnou energetickou politiku, nějakou novou eh, Evropskou energetickou unii? Já bych se chtěla zeptat, pane místo předseda, jak hodnotíte pokrok těch eh, toho přeshraničního přepojení v oblasti projektů společného zájmu? a jak to vypadá ze strany Momise. Eh, dbete o pokrok v této oblasti, zejména v regionech, které jsou geograficky izolované, zejména eh, Iberský poloostrov a eh, po Baltí. Dáváte prioritu takovému typu projektu v rámci nového fondu pro strategické investice a dále. Evropa čím dál tím více používá uhlí ve své eh, energetické mixu, namísto toho, aby například využívala vřidliční prch jako USA. Jak to tedy vypadá? Jak vypadá váš plán dekarbonizace do roku 2050? Uhlí je odpovědné za velké znečištění naší atmosféry. Ročně umírají takto tisíce lidí a což jsou uh, náklady ve výši 15 až 30 miliard ročně v oblasti zdravotnictví. Jak tedy hodláte internalizovat tyto negativní externality? Děkuji mnohokrát. A nyní zaguje Kateřina Konečná. Já děkuji eh, za slovo a děkuji i panu místopředsedovi komise, protože si troufnu říct, že některé vaše kolegy se nám tady nepodařilo dostat ani po několika urgencích a dopisech, eh, které jsme jim posílali, že bychom je třeba rádi viděli osobně od toho, co tady měli slyšení. A jsem ráda, že jste jeden z prvních, který eh, má tu odvahu přijít k nám na výbor a diskutovat s námi a doufám, že to tak bude i pokračovat v následujících čtyřech letech. Možná vzkažte vašim kolegům, že je to dobrý příklad do budoucna. Eh, ale teď k tím otázkám. Vy jste už včera, a dnes jste to několikrát zopakoval, mluvil o tom, eh, že v rámci energetické unie eh, jsou, je problémem, jsou problémem vysoké ceny energií a že řada domácností má problémy s placením energií. Já bych se vás teda chtěla zeptat, co přesně hodláte eh, s tímto politování hodným faktem dělat. Zda by se nám mohlo říct nějaká konkrétní opatření, která chystáte. Možná to bude zajímavé i pro tu další následnou debatu, než ten dokument bude schválen. Uh, Druhá věc, o které jste také včera mluvil na výboru ITRE a mluvil jste o ní i dnes a taky mi tam trošku chybí ta koncovka toho, jak tu problematiku e, řešit, tak to je plítvání energií, respektive toho, co jste řekl v rámci úspor, že nejlepší energie a nejčistější energie je ta, která nespotřebujeme nebo není spotřebována, tak jak hodláte zabránit, jakými programy, jakými nástroji e, hodláte zabránit dalšímu plítvání energiemi v Evropské unii a třetí věc se týká rozvoje páteřní elektrické transitní sítě. Já si myslím, že energetickou unii prostě nemůžeme budovat bez toho, že budeme propojeni, protože dneska bohužel i po rozvoji obnovitelných zdrojů v některých státech došlo k tomu, že eh, se energie přeshraničně předává a to, co ale je velmi vážným problémem, tak je samozřejmě rozvoj těch páteřních sítí tak, aby nemohlo docházet například k blackoutu, tak jak se to jak to dneska hrozí i v mé zemi, tedy v České republice, protože přes nás je vedená ta ta síť eh, vlastně pro Německo, které si přes Českou republiku vede svou energii a opravdu ve chvíli, kdy to nebudeme schopni ovlivnit a nebudeme schopni obnovit tu páteřní síť, tak můžeme mít jakoukoliv energetickou unii, ale stejně může nastat to, že budou státy, které prostě budou bez energie, protože ten nápor nezvládnou. Takže tyhle tři dotazy děkuji. Thank you very much. And now for the Greens, Buzz Eichhout. Buzz Eichhout zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ševčoviči, za, na, za návštěvu, za vyslechnutí přání parlamentu, pokud jde o energetickou unii. Já bych nyní očekával v té debatě, protože každý asi, já jsem tady, ano, to je v pořádku, je to velký sál, já vím. Abychom se dohodli na těch pěti pilířích, to asi nebude problém. Nastíníte těch pět pilířů a každý Eh, prostě získá pocit, že je to logické. Ale já očekávám, že až přijde komise na konci února, takže skutečně položí na stůl skutečnou otázku, když hovoříme o energetické unii, tak budeme mluvit o světovém míru, kde je proti světovému míru, ale je třeba skutečně položit na stůl ty reálné problémy. A je to, já bych očekával od komise, určitě od komise, která tvrdí, že je političtější komisí. A pokud toto je vaše priorita, tak potom je třeba skutečně řešit politické otázky. A já mám pro vás tři. A tady bych uvítal váš názor. Za prvé, energetická unie musí být klimatickou a energetickou unii, protože to bude klíčové, jak propojíme klimatické změny a energetickou bezpečnost. A od této komise očekávám, že spojí oba prvky, které musí jít ruku v ruce. Klima a energie. A tudíž komise se bude držet svého návrhu předložit závazné cíle v oblasti energetické účinnosti a zdůrazňuji závazné cíle. Druhá věc. Často tvrdíte, a premiér Juncker řekl, že chcete být číslo jedna v obnovitelných zdrojích. Pokud to má být 5% ročně do roku 2020 a po roce 2050 klesáme s nárůstem o 1%. Pokud zachováte ten 27%, tak musíte být serióznější, pokud máme být jedničkou u obnovitelných zdrojů. A potom to, o čem nikdo nemluví, ale je to tady. Každý členský stát zdůrazňuje, ano, ve smlouvě je řečeno, každý členský stát si stanoví vlastní energetický mix. A pokud každý členský stát bude toto zdůrazňovat, tento článek smlouvy, tak veškeré řeči o energetické unii jsou jenom řeči a je třeba zahájit diskusi, abychom nakonec skutečně měli situaci, kde ne každý členský stát si bude určovat svůj energetický mix, protože jinak energetická unie se stane neprůhlednou a velmi vágní. Děkuji mnohokrát. V neposlední řadě za EFDD Pier Nicola Pericini. Grazie Presidente, Viceprezidente sono qui. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, jsem zde. Pane komisaři, chtěla bych připomenout, že nejnovější vědecké studie ukázaly, že emise plynů na základě současného spalování fosilních paliv nejsou v souladu s dodržením cíle navýšení teploty o 2 stupně. Tady existuje nebezpečí, že na globální úrovně jedna třetina ropných rezerv a polovina rezerv plynu a dále 80 rezerv uhlí zůstanou nevyužity, tak říkají spod zemí. A to mezi lety 2010 až 2050 proto, abychom dokázali udržet eh, oteplení planety v té úrovni o 2 stupně. Nyní máme program pro energetickou unii a tady mě eh, jak si zaujala zejména jedna věc. Říká se, že třeba, abychom sdíleli naše zdroje, integrovali naše infrastruktury a dokázali společně prosadit náš vyjednávací potenciál vůči třetím zemím. Společně vyjednávat. Já jsem členem delegace AKT a v jednom usnesení AKTEU jsme již před jistou dobou uvedli, že využívání zdrojů zemí AKT eh, je užíváno také Evropskou unii, že tedy využíváme i jejich zdroje. Říkáme méně fosilních paliv z Evropy a zároveň chceme silněji využívat africká fosilní paliva, ropu, uhlí a plyn. Což, co tedy znamená? Znamená to, že my znečišťovat nebudeme, ale africké země ano, to je relativně nelogické. Děkuji. A nyní první kolo odpovědí pan místopředseda Ševčovič. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. První otázka doktora Líze se týká eh, řízení. Tak když dovolíte, tak to trochu rozvedu, protože je to pro většinu výboru zajímavé. První věc, kterou je třeba říci, potřebujeme skutečně silný formát řízení, aby se energetická unie stala skutečností, abychom naplnili těch 20 nebo 30 eh, povinností. Co chceme pokrýt tím systémem řízení? Za prvé, musíme zajistit, aby nám systém umožnil aby naše politika byla konzistentnější, koherentnější, abychom tu izolaci mezi politikami odbourali, protože bude velmi důležité navýšit předvídatelnost, což je základním předpokladem pro velké investory, aby investovali. Když hovoříte s podnikateli, s investory, a já vím, že tak činíte, první předpoklad pro větší investice v obnovitelných zdrojích a v těchto projektech je regulační stabilitu. To je základ, to je kouzelný protek. Pokud mají investice zůstat v té oblasti, než se, než se stanou návratnými, tak je třeba to zajistit, protože chcete investovat do progresivních technologií budoucnosti, ale my potřebujeme regulační stabilitu a musíme to mít na paměti v tom systému řízení. Dále, myslím, že třeba rozvinout systém řízení, který by nám umožnil stimulovat regionální spolupráci, abychom zamezili těm příkladům, které jsme slyšeli v, té, v tom první kole otázek. Překvapíme naše sousedy, když s nimi nemluvíme a, a když je postavíme před hotovou věc a v ekonomice a v energetické síti, to vytváří těžkosti. A pro parlament také je důležité zajistit, aby systém řízení nám umožnil dosáhnout eh, cílů stanovených Evropskou radou v říjnu. Minimálně 40 emisí CO2, to je závazný cíl, 27, minimálně 27 obnovitelných zdrojů energie, to je závazný cíl na úrovni EU a minimálně, a zase zdůrazňuji, minimálně 27 energetické účinnosti což bylo schváleno jako eh, závazný eh, cíl, pokud je o anglickou činnost. Tedy eh, vzájemné propojení 50% vzájemného propojení do roku 2030. Abychom dosáhli těchto cílů, tak budeme nyní potřebovat legislativu. To znamená, že je třeba zreformovat systém obchodování s povolenkami, ETS. Je, máme návrhy, které budou reflektovat tyto požadavky i v, tom, v té oblasti, která se netýká ETS. E Energetická účinnost, směrnice o energetické účinnosti, směrnice o energetické výkonnosti budov. E, to je ambiciozní, plnohodnotný legislativní program. A uvidíte, že je to součástí balíčku o energetické unii. My bychom vám chtěli předložit do, na konci února návrhy o energetické unii, kde bude jasně popsáno, čeho chceme dosáhnout, jak té transformace chceme dosáhnout. A chceme to doprovázet cestovní mapou kde bude seznam konkrétních kroků, které třeba udělat, abychom tu energetickou unii vybudovali. A vedle toho tam bude také součást, která nám umožní lépe monitorovat infrastrukturu, to bude také požadavek europoslanců, proces revize, kde bude možné vytvářet priority pro naši infrastrukturu a pro jednotlivé projekty, které skutečně budou moci přispět evropské úrovni a ne pouze národní či regionální. Kromě toho bychom chtěli spojit ten balíček energetické určitě s cestovní eh, mapou pro Paříž. To bude naše vědávací pozice pro veškeré diplomatické kroky, které nastanou v následujících eh, týdnech a měsících, které nám dají, mož- dají možnost uspět. A, a což by mělo vyústit v dohodu v Paříži v prosinci a také sdělení o desetiprocentním vzájemném propojení. Takže do konce února je toho skutečně před námi mnoho a je zcela jasné, že úloha Evropského parlamentu je naprosto klíčová. Měli byste do toho být eh, zapojeni do celého procesu a budeme velmi úzce spolupracovat. Další otázka, kde se také snažíme o změnu jak můžeme zlepšit eh, poskytování informací o náběhu k energetické unii do roku 2030. Eh, myslím, že souhlasím se všem, všemi s vámi, kteří tvrdí, že by měla energetická unie jít ruku v ruce s politikou pro klimatické změny. Jeden cyklus, jeden systém, kdybychom se zabývali veškerými aspekty z jednoho úhlu pohledu a to by nám umožnilo skutečně mít eh, globální diskusy s členskými státy bilaterálně, ale také na evropské úrovni s vámi, s radou, jak postupujeme jako Unie. Chtěli bychom eh, tento systém reportingu změnit, aby byl štíhlejší, racionálnější, aby tam byla také nezbytná pružnost. A to nám umožní předložit za konkrétní myšlenky, kde je možné udělat více, jak můžeme motivovat členské státy, aby dělali více a kde můžeme také kritizovat členské státy, že nedělají dost. Takže to je vlastně základní představa, která se bude e, konkretizovat, až schválíme celý balíček o energetické unii, také o systému řízení, jak to chceme dosáhnout. A samozřejmě e, Evropský parlament musí být partnerem v tomto celém procesu. Když dovolíte komentáře pana Grote o balíčku o odpadech, eh, to naleznete také eh, v energetické, eh, tedy v seznamu priorit pro energetickou unii. Chtěli bychom předložit nový návrh, který by byl ambicioznější, a který by se zabýval eh, celým cyklem, nejenom používání výrobku, ale byl by tam tedy celý životní cyklus výrobku od využití surovin a přírodních zdrojů, výroba, balení, doprava, likvidace a recyklace. A také je třeba se zabývat tím, jak eh, vlastně dokážeme znovu využít recyklovaný materiál, protože to sníží potřeby těžby surovin a náklady na dopravu a také to přinese významné úspory energie. Já jsem byl zaujat, když jsem se díval či- na čísla, kolik energie je možné eh, energie uspořit, když budete recyklovat hliník. Když eh, recyklujete hliník, tak ušetříte skutečně, tak využijete jenom 5% nákladu, protože přes těžbu až po zpracování tedy dosáhnete úspora. To je nová cesta, jak eh, tedy budete moci eh, využít eh, oběhovou ekonomiku. Pan Grote také odkazoval na problém elektřiny. V Německu jasně existuje, existuje, existuje v celé Evropě. Co je možné dělat lépe? Já myslím, že teď jsme v tak roztříštěném stavu, Eh, pokud jde o trhu s elektřinou, že potřebujeme nový trh s elektřinou a nový koncept trhu s elektřinou. A to navrhneme. Změnit koncept trhu s elektřinou, který bude odrážet realitu, který bude odrážet význam obnovitelných zdrojů energie a potřeby mnohem větší spolupráce na regionální úrovni, na evropské úrovni, protože pouze skrze eh, tento nový koncept trhu s elektřinou budeme moci splnit ty významné cíle, které si sami stanoví, stanovujeme. Paní Gerling se ptala na energii z přílivu a modlivu a podpora progresivních technologií. A to jsem zahrnul jako pátou dimenzi u výzkumu a vývoje. A u, ta, u tak slibného projektu, jak popisujete, mělo by se to dále rozvíjet a myslím, že to bude velmi zajímavé pro vědeckou obec a bude to také zajímavé pro ty, kteří chtějí spolufinancovat takové projekty v budoucnosti a budou chtít získat pomoc od Junkerova investičního plánu, protože existují úvodní předpoklady jak se budou rozdělovat prostředky z Junckerova fondu a do jakých oblastí. A první odhad je, že 27% půjde na energetickou infrastrukturu, 27% na dopravní infrastrukturu. Takže to je celá řada příležitostí, jak získat financování pro tak slibné projekty důležité pro budoucnost, které by mohly být také představovat naprosto seriózní podnikatelský záměr. Pan Faria hovořil o tom, jak lépe e, řídit síť ten. Teď jsme v situaci, kdy máme několik věcí, které běží současně. Máme potrubí a produktovody, které jsou financovány e, z nástroje Connecting Europe, CEF, projekty, které jsou popsány jako PCI projekty, tedy projekty společného zájmu pro energetickou bezpečnost a máme nové návrhy, které by měly být financovány z Junckerova plánu. Takže potřebujeme lepší management jednotlivých proudů těch projektů, abychom byli schopni eh, stanovit priority a podporovat eh, ty projekty, které skutečně přispívají větší evropské přidané hodnotě. A monitoring nám umožní upřímnou diskusi s členskými státy, kdy můžeme říci, vy nejdete vůbec ku předu. A proč na to vynakládat čas a energie na projekt, který nepostupuje ku předu a můžeme ho nahradit něčím jiným. My se snažíme to zavést do strukturálních fondů, spend it or lose it, a chceme se zabývat tím, jak vlastně podrobovat revizi výstavbu těchto sítí a vytvářet tedy ty projekty touto cestou. Paní Konečná zmínila eh, vysoké ceny energie a tady součást nového konceptu trh, trhu s elektřinou musíme také vlastně řešit maloobchodní ceny energi- eh, elektřiny, protože když hovoříme o nákladech na generaci, tak ty, ty ceny se příliš neliší od ceny ve Spojených státe, ale ukládáme na to, přidáváme k tomu tedy poplatky, daně a ceny za přepravu a, a to je často třikrát vyšší než pro konkurenty na druhé straně Atlantiku. A mm, vedl jsem velmi eh, upřímnou diskusi na to téma. Je třeba lépe strukturovat ceny a lépe využívat nové pokyny pro uvádění do praxe obnovitelných zdrojů energie a musíme zajistit, že naše ceny budou mnohem dostupnější a mnohem lepší pro naše podnikatele v Evropě. Pokud jde o plítvání energií, myslím, že třeba pokračovat ve snahách pro ekodesign a energetické značení a přesto, že je to často kritizováno v tisku, tak všichni víme, jak je to důležité, ekodesign a energetické označování. A když se podíváte na naše snahy v energetické účinnosti, tak eh, polovina z toho byla díky této legislativě. A víte dobře, že do roku 2020 díky právě této směrnici ušetříme stejný objem energie, kterou vynaloží Itálie za celý rok a je třeba to aktualizovat, modernizovat tedy modernizovat ekoznačení a ekodesign. Spotřebitelé trvají na tom, že chtějí tyto informace. A je to také dobré pro konkurenceschopnost našich výrobků a je to dobré také pro úspory energie a pro snižování emisí CO2. A když se dostáváme k energetické účinnosti budov, tak tady chceme společně s Evropskou investiční bankou vyvinout eh, jednoduchý model, který umožní obcím a městům být odvážnější a začít velk, větší projekty a zvýšit energetickou účinnost budov. Protože tady máte snížení ve výdejch na energii, vlastně rozdělíme to mezi investora a stavitele budovy. A to by vedlo k obrovským úsporám energii. K e, panu Eckhoutovi. Myslím, že už jsem částečně vlastně řekl, že nepůjde o nový základní e, příběh té energetické unie, jaký budeme stavět, jaký budeme vytvářet, konkrétní návrhy a nebo revize stávající legislativy a kromě toho také velice konkrétní dokumenty týkající se naší vědnavací pozice pro Paříž. A samozřejmě, jak pochopíte, i zde musíme pracovat na tom, kde jsme se dohodli, kde došlo ke koncenzu mezi členskými státy. A to jsou závěry Evropské rady. Takže i to bude základ pro přípravné práce na návrhu, který uvidíte v tom únorovém balíčku. A poslední otázka pan Pedicini, to se týkalo ceny uhlíku. A je třeba ji stanovit. Cena uhlíku v této chvíli není přiměřena, ETS nefunguje, musíme se dohodnout na, na tom, jaká bude stabilita trhu a myslím, že se podaří sladit stanovisko ve výboru ITRE a ve vašem výboru a bude možné jít ku předu do fáze trialogu a jak věřím k dohodě a předsednictví je na to připraveno. Ale mohu vám říci, že toto přijde velmi rychle po našem návrhu reformy pro ETS, protože to se očekává od našich partnerů a je to také očekávání podnikatelů protože pokud e, vyšleme správný signál, pokud jde o cenu uhlíku, a uvidíte, že tržní mechanismus funguje, celá řada problémů, o kterých dnes, tak ten systém začne znovu fungovat a věci budou zase v pořádku. Děkuji. First, uh... Takže děkujeme za toto první kolo odpovědí a hned bude následovat druhé kolo. Poprosím kolegy, aby e, se omezili na 1,5 minuty a hned dostává slovo paní Hostet. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Vy jste eh, hovořil o jednotném trhu energie a řekl jste, že chcete um, rozvíjet proces inteligentních měst. Samozřejmě je důležité, aby obecní samozprávy vytvářely nové výkonné služby, ať už se to týká dopravy, inteligentní mobility, zhodnocení odpadu, energetické efektivnosti, třeba v rámci veřejného osvětlení. Budovy musí být inteligentní budovy, aby se zlepšovala zlepšovalo hospodaření s energií. Ale tato krásná myšlenka by neměla zůstat eh, jenom na papíře. A vy víte, že proto, aby se to mohlo konkretizovat, je potřeba to financovat. A co tedy plánujete na evropské úrovni? Jak chcete doprovázet rozvoj těchto nových eh, inteligentních sítí? protože vy také víte, že místní samozprávy mají dnes eh, problémy eh, s nedostatkem zdrojů a potřebují podporu. Takže co chcete udělat pro inteligentní města? Děkuji. A nyní pan Paulucci. Signor commissario, la creazione di unione delle... Pane komisaři, vytvoření energetické unie, pokud o tom nechceme hovořit pouze teoreticky se týká také podpory evropského vnitřního trhu, trhu o vytvoření propojení mezi členskými státy, o, kde také obchodní předpisy a tak dále. Já bych rád poukázal na dopady systému obchodování s emisními povolenkami ETS, což byl vlastně náš centrální bod v rámci naší politiky boje, boje proti změnám klimatu. Tento systém má takové několik centrálních dopadů. Máme tady obavy z carbon leaks, z uhlíku, proto jsme přijali opatření pro to, aby podniky byly odškodněny za to, že mají vyšší náklady na emise. Jak se tedy vyvíjela situace v průmyslu během posledních let? Podívejme se na metalurgický průmysl. Některé podniky dostávají certifikáty, povolenky jiné ne, ne. Vede to k narušení hospodářské soutěže a diskreditovalo to systém ETS je skutečně narušena soutěž, hospodářská soutěž uvnitř EU, což ohrozuje evropskou ideu a vede to k tomu, že tedy trpí hospodářská situace členských států, má to dopad na obchodní bilanci a na zaměstnanost. Není tedy možné postupovat dále tímto způsobem. Evropský parlament se k této otázce vyjádřen v prosinci minulého roku. Vím, že systém ETS nespadá přímo pod vaši zodpovědnost, ale žádá vás, abyste bojovala proti narušení hospodářské soutěže. Jak to chcete provést v realitě? Děkuji. Děkuji, paní Girling. Já se tam místo pana Dankema, který eh, za mou frakci se věnuje této problematice. Jak víte, v energetické unii Eh, je hm, tedy významný projekt, který by umožnil zemím, které vyrábějí více než spotřebují energii, eh, tedy pro ty sítě. A mě by zajímalo, jestli můžete eh, uveřejnit do konce září plnou zprávu o pokraku v této oblasti, tak abychom věděli, jak situace vypadá. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní paní Meisner. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, jsme strany vám mnohokrát děkuji za váš projev, za představení vašeho programu. Mám dvě konkrétní otázky. Ta první se týká energetické unie a energetické infrastruktury. Je jasné, již to tady padlo, že je důležité, abychom v Evropě vybudovali energetickou infrastrukturu, abychom mohli vítr ze severu a slunce z jihu optimálně propojit. Ale máme tady určitý odpor, když se potom konkrétně navrhne nějaká konkrétní trasa. Obyvatelstvo prostě nechce přímo eh, u sebe, aby jim to tam vedlo kolem domu. A máte tedy nějaký představu toho, jak to lépe implementovat, protože někde ty trasy prostě vést musí, tu infrastrukturu potřebujeme. Druhá otázka se týká suroviny dřevo. Ano, v Evropě máme mnoho dřeva, zejména na severu, a tato surovina má také velice dobrou klimatickou bilanci, zachycuje CO2, je to obnovitelný zdroj a má mnohem lepší energetickou bilanci než jiné zdroje energie a nepotřebuje tolik energie k, pro produkci. Vy jste hovořil o nízkoenergetických domech. I zde je možné eh, vlastně eh, tyto domy izolovat e, z e, materiály ze dřeva, což také vylepšuje energetickou bilanci. Co si o tom myslíte? Později se k tomu sice jistě ještě vrátíme, ale by mě zajímalo, jakou hodnotu přikládáte dřevu v rámci celkové energetické bilance, kterou samozřejmě všichni si přejeme vylepšit. Very much, uh, Mr. Juaristi. Děkuji, pan Juaristi. Gracias, presidente, y gracias al señor Sefko. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také pane komisař, panu komisaři Ševčovičovi. Musím podotknout, že hudba, kterou jsem tam, jsem, kterou jsem slyšel, se mi líbila. Ale zůstává otázka, jak to bude vypadat ve skutečnosti, jak to bude vypadat eh, s ohledem na prostředky, které jsou k dispozici. Hovořili jste o obnovitelných zdrojích, o energetické účinnosti, o tom, že naše děti by neměly platit za naše chyby, možná za chyby, které ještě hodláme učinit. Já s tím samozřejmě naprosto souhlasím, ale také jsem tam slyšel věci o frackingu a to nezní již tak příliš dobře. Ve Španělsku můžeme zjišťovat jistý obecný zájem pro fracking, což může znamenat také to, že tady budou vyvlastňovány nějaké pozemky. A z toho vyplývá nebezpečí, že Evropská unie pak bude prosazovat pouze zájmy velkých koncernů. Jistě je třeba zapojit i obce a občany, abychom něčemu takovému zabránili. A neplatí to pouze pro mou zemi, ale také pro celou Evropu. Jistě to platí pro mé malé město, já pocházím z Baskicka. A hovořil jste rovněž o studiích o ekologických dopadech. Potřebujeme studie ekologické a zdravotní o tom, jaký dopad by měl fracking a veškeré ty další záležitosti. Jaký dopad má takováto nová technologie? Třeba nejdříve analyzovat přesně možné dopady dříve, než překročíme k využívání frackingu a těchto technologií. Děkuji a nyní pan Turbas. Děkuji, pane komisaři. Já si myslím, že energetická unie může být úspěšná, když budeme schopni realizovat hodně viditelné projekty. Byla tady řeč o Severním moři, Ehm, energetický fond 50 miliard na zvýšení efektivnosti. Vy jste zmínil města, která by nás přiblížila k občanům. To je jeden aspekt, to znamená, aby naše energetická politika byla viditelnější prostřednictvím jasně identifikovatelných projektů. Druhá věc je, eh, konvergence energetických politik jednotlivých členských států. A já považuji tady tři směrnice, které existují a které organizují tu konvergenci za podstatné energi- eh, eh, směrnice o obnovitelných zdrojích, ehm, potom eh, kritika tady na téma náklady, to je ener- to není vědecky podložené, že že eh, obnovitelné zdroje jsou nákladné, to je míchání hrušek s jablky a jak a také říká, že obnovitelné zdroje eh, si zaslouží pokračovat. Pak je tu legislativa ohledně budov, Eh, nulové nebo neutrální budovy. A to je směrnice, kterou my potřebujeme, protože eh, největší výzva je renovace starých budov. 80 eh, budov, ve kterých budeme v roce 2050 bydlet, již dnes stojí. A směrnice o horizontální energetické efektivnosti článek 7 a potom otázka směrnice o e, ekodesignu. Takže můžete nás ujistit, že pro vás a pro komisi je tato legislativa, která pro parlament je jedinou cestou, e, protože v semestru, který se blíží, my nebudeme jako parlament hrát žádnou roli. Takže můžete nám slíbit, že e, nejste na straně jaksi té britských názorů, to znamená po roce 2020 žádné zásahy e, ze strany Státu a Evropy. A nyní pan Macuhonis. Děkuji. Europos energetinė e, Děkuji. Energetická unie v EU je zárukou energetické nezávislosti. A je to zvlášť důležité v souvislosti s nepředvídatelnými monopoly eh, v oblasti zásobování energetiky, jako eh, je třeba Rusko. A obnovitelné zdroje představují hlavní eh, zdroj, který pomáhá energetické a ekologické bezpečnosti. Takže já se chci zeptat, jak chcete podpořit potenciální zelený růst a jak chcete zajistit dlouhodobý rozvoj obnovitelných zdrojů? Jaké specifické povinnosti předvídáte pro to, aby došlo ke snížení dovozu elektřiny a k podpoře využití v místních energetických zdrojů. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Báco. Děkuji, Tisztelt Ševkovič úr, önt ebbe a bizottság... Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, byla vám položena otázka, respektive nebyla vám položena otázka, která by se týkala návštěv, vaší návštěvy v Moskvě, kde jste se setkal s ministrem pro energetiku a také s vedoucím Gazpromu. Všichni víme, že ruský plyn z střednědobého hlediska nelze nahradit v rámci zabezpečení dodávek. A zabezpečení dodávek, energetická bezpečnost, Mnohé členské státy se snaží zajistit diverzifikací zdrojů. A já se na to ptám, protože nevím, jak to vypadá se South Streamem víme, že naše pravidla pro hospodářskou soutěž pravděpodobně zabrání výstavbě South Streamu. A já se vás tedy ptám, jak eh, nahlížíte na Nord Stream, což by bylo eh, eh, vlastně vedení, které by přímo z Ruska dodávalo plyn do Německa. Je to v podstatě stejně problematické jako South Stream. A další otázka pokládáte ruské mm, prohlášení o tom, že Rusko chce vybudovat eh, produktovod do Turecka? Myslíte si, že je to realistické a z Turecka by se potom dodávaly produkty do Evropy? Eh, pokud je to takto ve skutečnosti, tak eh, co si myslíte, že bychom měli udělat? Děkuji a pan Ivo Belec. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, tady jsem vpravo. Já chci se zeptat nizozemsky. Vicekomisář, hartelijk dank Jde v první řadě, pane komisaři, děkuji mnohokrát, že jste zavítal mezi nás na výbor. Hovořil jste o jednom z pilířů dekarbonizace, o centrálním bodě očekovaného balíčku. Hovořil jste také o cenách CO2 a o dobré rovnováze jednak mezi ambiciozní reformou systému obchodování s emisemi a na druhé straně e, e, zohlednění požadavku energeticky náročného průmyslu. Mně jde o náklady reform. Je možné, že dojde k jistému navýšení cen za energie jak zareagujeme na tyto a DHS a pak je zde situace na národní úrovni, částečně dostává průmysl kompenzaci. A zde v sále padlo několik návrhů, že by bylo vhodné to, aby tyto kompenzace neprobíhaly na národní úrovni, ale aby byly poskytovány celoevropsky, protože to jinak vede k nerovnému zacházení. Co si o tom myslíte? Pan místo předseda Pavel Poc. Děkuji, pane předsedo, vítejte pane místopředsedo. My potřebujeme skutečnou energetickou unii a transevropský energetický energetickou páteřní síť. To je základ a pokud toto nebudeme mít, pokud nebudeme mít tu páteřní síť, nemáme nic. Ale proto, abychom měli takovou síť, potřebujeme komunitární přístup mezi členskými státy, jenže doposavať tento komunitární přístup většina eh, národních vlád nemá a z toho důvodu do dneška máme spoustu eh, různých eh, energetických ostrovů, mm, Španělsko, Pobaltí, ostrovní státy a ta situace je složitá takže my bychom asi potřebovali něco nového pro to, abychom tyto státy přesvědčili o té potřebě komunitárního přístupu, nebo na ně vyvinout silný tlak. A moje otázka je politická. Má komise něco nového, e, čím by mohla členské státy přesvědčit, aby tuto myšlenku podpořili, nebo bude nová komise vyvíjet silnější tlak, já nevím, protože E, stažení legislativních balíčků z důvodu pravděpodobných tlaků z členských států je docela možné. A je to otázka jednoduchá a politicky nezbytná. Děkuji. Děkuji a nyní paní Vysněvská. Pane przewodniczący, paní komisářu, vracám do... Pane předsedo, pane komisaři, ještě jednou bych se ráda vrátila k něčemu, na co jsem se ptala, když jste zde měl slyšení. A tehdy jste mi neodpověděl. Jedná se o roli uhlí budoucnosti Evropské unie, a to z dlouhodobého hlediska. Mám tím na mysli do 2000, roku 2030, ale i déle do roku 2050. Je to je tomu podle vašeho názoru tak, že země, které, se, které chtějí využívat uhlí, jako například Polsko, obdrží eh, potřebnou flexibilitu pro to, aby mohli eh, svůj energetický mix nastavit takovým způsobem, jak si přejí, aniž by museli přistoupit k diverzifikaci, která by sebou nesla obrovské sociální náklady, ale nebo to bude zavedeno zcela radikálně, zcela eh, nezávisle na sociálních nákladech, které jsou již dnes obrovské. Regiony, které i eh, dnes mají velké zásoby uhlí, mají problém s dekarbonizací. Pro polské hospodářství to bude skutečně velmi obtížné. Vlastně to dává v sázku energetickou bezpečnost Polska a s ohledem na to, co se děje v Ukrajině, je, eh, jsou ta rizika ještě mnohem vyšší. A já bych se tady zeptala na jednu věc, která se týká energetické oblasti. Vy jste řekl, že je to jeden z pilířů energetické unie. Ta čistá energie z uhlí, je možné, že se jí dostane podpory a to nediskriminujícím způsobem. Znamenalo by to, že bychom například eh, uhelných dolech mohli zachovat jistá pracovní místa. Přičemž jde také o postoj Evropské unie, která je momentálně lídrem na trhu s obnovitelnými energiemi. Změní se to v budoucnu? A nyní má slovo pan Dorňomelu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, já bych také nejdříve poděkoval panu komisaři za to, že zaš, zavítal mezi nás, pane komisař, na posledním Evropském summitu se zavedlo to energetické propojení a byl tam dán jakýsi fokus na propojení s po Pirenejským poloostrovem propojení Pirenejského poloostrova s Francií. Jsou to tedy cíle, ke kterým se zavázala rada. A já se ptám, co chce konkrétně pan komisař učinit pro to, aby zajistil to, že tento závazek, který se rada dala, bude dodržen. E, já bych byl rád, kdybyste mi konkrétně odpověděla, protože Pirinejský poloostrov má sedm z deseti terminálů na skapalnění v pilně v Evropě, což může e, vlastně nahradit obrovské procento dodávek z Ruska, ale nemáme tady propojení je tady asi 1,6% na místo 10%, které by byly možné. Snaží se tedy pan komisař, zabývá se tím, že Některé členské státy z 87% závisí na Rusku, týká se to spotřeby plynu a dalších energií. Je vhodné v této době historie být tak závislí na Rusku a dále jaké propojení prostřednictvím Pyrenejského polostrova by pomohly snížit tuto závislost na Rusku a dále, pane eh, komisaři, co konkrétně učiníte pro to, aby se dosáhlo našich cílů v této oblasti? Děkuji. Děkuji a nyní pan Leinen. Děkuji, pane předsedo, pane místopředsedo. Energetická unie Eh, zdá se být jakousi mission impossible, ne, nemožnou misi 28 různých národních zájmů, tedy přeje vám mnoho štěstí. Časová osa je otevřená, což znamená, že musíme dobře sledovat změny na trhu s energiemi. A tady se ptám na to, jak zabránit efektům lock-in, kdo dnes postaví uhelnou elektrárnu taky chce provozovat 40 let. Je to hospodářsky a ekologicky správné. Co učiníte pro to, abyste zabránil efektům lock-in s ohledem na rok 2030-2040? Platí to i pro velké projekty. Hovořilo se tady o produktovodech, které jistě potřebujeme jak dobrý přehled máte o tom, co je tam skutečně nutné a co je již nepotřebné. A poslední poznámka, hovořil jste o lokálních výrobcích, producentech energií, paní Grostec se na to také ptala, abych bych vás chtěla pozbudila, abyste posílili tu decentrální úrovni na místě, abyste s nimi silněji spolupracoval, zejména s městy, ty jsou velice důležitá, neboť nabízí mnoho eh, možností, jak utvářet naši novou energetickou politiku. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Sujica. Hvala lijepo. <laughs> Želim se zahvaliti povjereniku što je došao s nama. Děkuji. Já bych chtěla velice poděkovat panu komisaři za to, že přišel mezi nás. My víme, že energie z východu je drahá, ať už je to eh, řečeno komerčně nebo politicky. My jako Unie musíme být schopni a připraveni diverzifikovat naše zdroje energie a podívat se, co by se v tom dalo udělat, jak jste sám říkal. Na tom slajdu jednom není vidět Chorvatsko, přestože jste zmínil 28 různých legislativních rámců. Takže možná i ten poslední člen eh, by tam měl být zahrnutý na té tabulce. Ale na základě smluv Členské státy mohou eh, se dovolávat toho, že každý členský stát si rozhoduje o vlastním energetickém mixu a ehm, je tam i určitý problém s eh, obnovitelnými zdroji. Některé státy mají kvóty na obnovitelné zdroje a to je největší překážka pro další rozvoj zelené ekonomiky. Vy jste hovořil o zelených sítích a hovořil se o regulační stabilitě. Já, mě by zajímalo, jak plánujete stabilizovat tu regulaci nebo implementovat regulační stabilitu, protože bez toho nebude možné implementovat naši energetickou unii. Čili jak dosáhnout regulační stability, Předy, samozřejmě ve spolupráci s radou, s parlamentem a jak toto realizovat i přes ty články ve smlouvě, které uvádějí, že každý stát si rozhoduje o vlastním energetickém mixu sám. Takže kdybyste nám tomu mohl něco říct. Děkuji a nyní paní Kanebak. Vážený pane předsedo, pane místo předsedo, Pane místo předsedo Šeščoviči, vy se dnes uvedl, že energetická unie se bude opírat o pět eh, dimenzí, které se navzájem posilují a že strategický rámec pro energetickou unii bude určovat klíčová opatření. Dnes jste ale neuvedla, ale při jiné příležitosti ano, že jaderná energie bude součástí těchto pěti dimenzí i když mnohé státy, jako například Rakousko, odmítají jadernou energii a další státy dříve či později chtějí opustit využívání eh, jádra jakožto zdroje energie. Eh, bude tedy skutečně jaderná energie i nadále hrát ne, ne nedůležitou roli v rámci energetické unie EU? Tímto tady tedy zůstává otázka, jak zajistit bezpečnost jaderných zařízení a její kontrolu. Nová směrnice o jaderné bezpečnosti zostřuje požadavky na funkční oddělení nukleárního dohledu na jedné straně a na jedné straně energetické politiky ze strany členských států. Tato směrnice také posiluje role roli komisy v oblasti nukleární bezpečnosti. A proto z, mě proto z toho vyplývá otázka, zda by nebylo za čase jadernou bezpečnost a ochranu eh, před jadernými, před zářením a tak dále oddělit, aby toto bylo spravováno eh, správně, abychom se vyhnuli střetům zájmů. Jak tedy jde zajištění, to, zajistit to, že se vyhneme střetům zájmům, také například eh, v jednotlivých službách komise? Děkuji a nyní pan Demesmaker. Děkuji. Pane komisaři, energetická politika, kterou si představujeme, se opírá o zaplatitelnost, proveditelnost a udržitelnost. Udržitelný energetický mix má vzniknout a v tomto mixu budou hrát důležitou roli i obnovitelné zdroje. Já jsem tady parlamentu za Flandry a naše vláda se explicitně vyslovila pro využívání geotermických zdrojů. V Evropě je celá řada oblastí, které jsou vhodné pro geotermické projekty, například okozí Mnichova, Berlína, Paříže a také pohraniční oblasti mezi Nizozemskem a Flandry například. Jak to vypadá s tímto zdrojem energie? A proč eh, podle vašeho názoru se tato energie, tento zdroj nevyužívá ve větším měřítku? Neměli bychom to využívání podpořit, například proto, abychom si takto pojistili hospodářská rizika? Víte, že od počátku tohoto roku existuje plán pro energii v Belgii kde se počítá s tím, že může dojít k přerušení dodávek eh, elektřiny. A to je situace, která hrozí i v jiných eh, členských zemích. Tady je třeba nějak zareagovat. Možnost by byla eh, dovážení více elektřiny pomocí chytrých sítí. Chce toto komise podpořit pomocí dodatečných opatření? Vím, že jsou tady kolegové z Norska, tak bych zmínila, že v minulém roce v Norsku se stalo americké auto nejčastěji prodávaným elektromobilem. elektromobilem. Děkuji. Děkuji a nyní pan Petrle. Eh, pane místo předsedo, já jsem s potěšením vyslechl vaší prezentaci. Energetická unie je nutná, my ji nejenom potřebujeme proto, aby nebyl zmatek v zásobování, my ji také potřebujeme v souvislosti s našimi zdroji. Jak říkal kolega Vargas, jeho otázky jdou správným směrem. My potřebujeme velké eh, energetické eh, přenosové sítě, ale také potřebujeme eh, menší ty kapilární sítě, potřebujeme tu makroúroveň i mikroúroveň a je na čase, vytvořit integrovanou koncepci v oblasti ekologického a zemědělského prostředí. Slunce svítí na všechny farmy i na malé farmy. Ne každý může mít 800 krav, ale každý si může udělat eh, malý, eh, malou solární energetickou jaksi elektrárnou, vím, o čem hovořím, eh, jak snižování například energetické závislosti našich zemědělců by mohl být součástí naší eh, politiky, energetické politiky a do toho by také mohly jít dotace. Takže co chystáte v oblasti této integrované koncepce v oblasti životního prostředí zemědělství? Grazie, presidente. Gli obiettivi energetici per il 2030 sono... Děkuji, pane předsedo. Energetické cíle pro rok 2030 jsou stanoveny, ale jak víme, jsou to pouze jakési orientační hodnoty. Cíl 27% obnovitelných zdrojů není závazný a to též platí i pro cíle, které se týkají energetické účinnosti. Cíle energetické politiky jsou zejména posílení zabezpečení dodávek a také propojení národních zdrojů, tak jak to právě uvedl pan komisař. Ale jakým způsobem můžeme těchto cílů dosáhnout, pokud energetický mix je stanovován stále ještě na úrovni národní? Některé země chtějí například využívat jádro, jiné země se opírají o uhlí a další země zvolili spíše zelenější energetickou politiku. Pak je zde otázka vztahu s Ruskem. Některé země si přejí posílit propojení s Ruskem, jiné země a Evropská unie měla z části obtížné vztahy s Ruskem, jak o tom hovořili ještě někteří i někteří kolegové přede mnou, ale já bych to rád zopakoval. Otázka tedy je, do jaké míry je možné takovéto rozdílné postoje vtěsnat do společné energetické unie, tak abychom měli skutečně konkrétní opatření a ne pouze nějaké prohlášení o tom, co bychom rádi učinili. Tak, aby skutečně v celé Evropské unii energetický sektor dobře fungoval. A další záležitost do jaké míry má být podpořen výzkum a využívání nových technologií pro výrobu energii. Děkuji, pan Šlek. Eh, prvo, eh, Pane předsedo, děkuji. Chtěl bych eh, panu Ševčovičovi poděkovat za snahu o konzultaci se všemi zúčastnými stranami ve snaze dosáhnout co nejdříve koncenzu, pokud jde o energetickou unii v Evropě. A chci zde zdůraznit ve vaší otázce na otázku týkající se energetického společenství. Chtěl bych připomenout, že my jsme přistoupili k tomuto společenství v roce 2005 a vstoupilo v platnost v roce 2006 a mezi členy je osm členů ze západního Balkánu, Ukrajina, Moldavsko a Norsko je přidruženým členem. Rád bych věděl, jaký je postoj a bude nějaká změna ve vztahu k Evropské unii, protože EU je také signatářem této dohody o společenství. A jaký bude postoj vůči energetickému společenství. Zejména přednotím k tomu, že ve západních zemích eh, zazněly četné návrhy týkající se tedy elektráren spalující uhlí a to je v rozporu s dekarbonizací. Evropská unie jako signatář by měl, ovliv, by měl ovlivnit tyto země, aby nebudovaly elektrárny které v blízké budoucnosti ohrozí energetické cíle EU. Zejména vzhledem k tomu, že tyto země jsou kandidátskými státy EU. A jak by mohlo Chorvatsko jako členský stát EU navrhnout, aby elektrárna, která má pálit uhlí, nebyla v rozporu s dekarbonizací Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Vážený pane komisaři, chtěl bych vám poděkovat za předvedení, uvedení vašeho programu v našem výboru v uplynulých letech. Některé členské státy hodně investovaly do obnovitelných zdrojů energie a dokonce překročili cíle a výsledkem tomu malobchodní ceny významně narostly. Co plánuje komise, aby zelená energie byla i nadále atraktivní pro investory a za druhé, abychom zabránili dalším nárůstům cen pro spotřebitele. A co chce udělat pan komisář pro koordinovanější uplatnění legislativních opatření, jako je statistické transfery a obchodování s energetickými certifikáty. Co chcete udělat, aby tyto mechanismy byly efektivnější? A není paní Dali. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo, za to, že jste zde a že s námi jednáte o hlavních prioritách energetické účel. Musím říci, že jsem ráda viděla, že jeden z pěti pilířů, o kterých jste hovořil, pro energetickou unii, a bylo to i ve vaší prezentaci, je právě inovace a výzkum. A já si opravdu, opravdu myslím, že výzkum a inovace v energetice nám mohou pomoci splnit naše klimatické cíle. A komise by měla více podporovat energetický výzkum a vývoj, protože to může být tedy klíčem k úspěšnému přechodu k nové energetice. A je důležité vlastně proměnit eh, cíle na papíře ve skutky. Abych já bych uvítala eh, tedy informaci o tom, co chce udělat komise, aby podpořila novátorské technologie a pomohla Evropské unii, aby se stala pět lídrem v oblasti energetiky. A také, jak chce komise rozvíjet eh, investiční rámec pro vysoce kapitálově náročné energetické technologie a bude tu také důraz na vhodná alternativní paliva, abychom překlenuli propast mezi současným stavem a elektrifikací a dekor- dekarbonizací a novým tedy novou přenosovou sítí. Děkuji. A nyní pan Zany. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, já se připojím k těm, kteří vám vřele děkuji za inspirující zhrnutí týkající se výzev, kterým čelíme při budování Evropské energetické unie. Tato unie je klíčová pro budoucnost EU. O tom není pochyb. A musí tedy nabídnout skutečné evropské alternativní řešení. A musíme to splnit poměrně rychle, zejména ve světle eh, znepokojících prohlášení o budoucích úmyslech Rusů. A tady bych chtěl zmínit specifický problém. Upřímně, pane místopředsedo, mám vážné obavy, pokud jde o skutečnou politickou vůli některých členských států realizovat dohodnuté kroky, které mají sloužit k vytvoření energetické unie. Existují zkreslené představy na úrovni členských států, a je to pohrdání společných zásad a může to skutečně podrývat společnou snahu hledání alternativ a diferenciace dodávek energie. Jako příklad existuje zvláštní maďarský zákon, který zavádí další zdanění, e, tedy palivových článků a, a zejména také nebezpečných odpadů a baterií, které používají kyselinu. A na základě tajných dohod s Moskvou dochází k rozvoji jaderné energetiky a projektu jaderné elektrárny PAKŠ 2. Já bych chtěl upozornit komise na potřebu eh, tedy postavit se proti těmto jevům, než ohrozí fatálně energetickou unii. To je oblast, kde komise a Evropský parlament eh, musí spolupracovat. Do budoucnosti děkuji. A nyní tedy uzavíráme naše dotazování panem Zuriněm. Děkuji. Pane předsedo, já zakončím velmi konkrétní otázkou. Chtěl bych vám poděkovat, že jste se dostavil mezi nám. E, pan před, předseda řekl, že se soustředíte na realizaci velmi jasného strategického modelu, který bude komplexní a propojený. A v tomto modelu, že musíme ale snížit eh, jaksi stupeň nejistoty. Tedy jeden z těch bodů, na který bychom se měli zaměřit eh, hluboce, je vytvoření společného trhu. Propojení, jak tady bylo již řečeno, jsou zásadní pro to, abychom zrealizovali svobodný trh, který bude efektivní a současně inteligentní energetickém a klimatickém balíčku, jak víte, ta propojení ovšem nejsou povinná, jsou pouze fakultativní. Ty cíle jsou rovněž fakultativní. A pane místo předsedo, myslím si, že je tady jedna věc, která by byla skutečně smysluplná, abychom um, v té směrnici o energetice měli závazné cíle, které se týkají propojení, aby se z nich staly cíle závazné. To by dalo smysl našim strategickým úvahám možnost uvahám a dalo by to skutečně strategickou dimenzi naší politice, o které zde hovoříme. Děkuji kolegové za otázky. Dostali jsme otázky 23 kolegů a kolegyň a nyní dávám slovo panu místopředsedovi, panu Ševčovičovi, aby odpověděl. Mnoho štěstí, pane místopředsedo. Budu štěstí potřebovat, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za ty otázky a také za to, co byly dobré komentáře mého úvodu a návrhu, které nebudeme přehlížet, až dokončí, dokončíme naše návrhy. A pokusím se maximálně zodpovědět na ty otázky. A začnu první otázkou, která byla předložena paní Grostet. A myslím, že to úzce souvisí s otázkou paní Meissner a pana Poce otázka týkající se e, sítí, inteligentních sítí a národního přístupu k energetické politice. A já jsem si říkal, co je největší výzva, aby energetická unie byla úspěšně dokončena. Hlavní výzvou je změnit základní nastavení z národního na evropské. A často to cítíte, když jednáte s ministry energetiky, o politice. Vidíte sklon, jak ministerstvo energetiky přicházejí na jednání rady, v jakém rozpoložení a je třeba eh, vlastně zvýšit počet přivlastnění si těchto projektů. Mnohem více než v minulosti je třeba, aby naše členské státy a ministři energetiky byli zapojeni, aby zapojili občany do, a vyvoj, aby ti to vyvinuli pozitivní tlak na ministry energetiky, ale také na ministry financí, protože ti odpovídají za to, kolik platíme za ceny energie, aby tedy stáli o evropská řešení, aby spolupracovali a myslím, že ve vašich členských státech bychom tuto výzvu měli takto vidět, abychom měli všechny trumfy v ruce, abychom byli schopni E, s tím úspěšně působit pro následující léta. Pokud jde o inteligentní města a inteligentní sítě, bez inteligentních, inteligentních sítí není možné budovat inteligentní města, protože jsme jednali o našich zkušenostech v posledních týdnech při jednáních v Davosu a dobře si pamatuji na prezentaci společnosti ABB, která se velmi zabývá energetickou infrastrukturou a s určitým přeháněním současná síť ve většině eh, součas, pokud zapojíte tedy pět elektromobilů v jedné ulici do sítě, tak hrozí blackout ve městě s určitým s určitou mírou přehnání a je třeba skutečně splnit eh, veškeré ty požadavky a reagovat na, na, tyto, na tuto poptávku. Je třeba, aby občané, tedy kdyby, nebyl, kdyby vlastně ne, nebyla ta, energ, ta energie, ta elektřina by nešla je pouze jedním směrem od výrobce k spotřebitele, aby tedy to šlo oběma směry, abychom inteligentně plánovali celou síť a aby ten proces byl obousměrný. A jak to udělat? Tady se tady dostáváme eh, rozporné rady. Enel je velmi spokojený s rozvojem inteligentních sítí, mají 40 e, milionů e, chytrých měřičů, elektroměrů a potom máme jiné, dostáváme jiné ohlasové informace, pokud jde o nasazení chytrých sítí. A musíme si sami dát za úkol, jak učinit síť chytrou, jak vlastně umožnit našim spotřebitelům, aby byli schopni tyto procesy řídit lépe, aby využívali lépe obnovitelné zdroje energie, aby ta strana poptávky byla mnohem významnější v celém energetickém cyklu. A abychom měli skutečně obousměrné toky energie a abychom byli schopni optimalizovat toky energie v našich sítích, abychom pokračovali s elektrifikací dopravy elektrifikací dálnic a podobně. Já myslím, že to je klíčový úkol a budeme muset nalézt správná řešení. Když hovoříme o inteligentních městech, co to znamená? Jde o inteligentní spotřebu energie. Inteligentní doprava, to znamená veřejná doprava oproti individuální dopravě, elektrická doprava, která ne, nemá emise CO2. A to jsou předpoklady, které umožní rozvíjet a nasazovat tyto nové technologie. A to je evidentní výzva, které musíme čelit a je třeba, aby tedy naše sítě byly inteligentnější. Řada z vás se ptala na energetickou účinnost, co můžeme dělat s jednotlivými budovami 80 našeho, našich budov, a, tedy obytných domů, jsou zastaralé. Cítím velký zájem ze strany měst a starostů, aby se dělalo více na evropské úrovni, abychom spolupracovali s komisí a aby došlo k výměně osvědčených postupů. Ale současně také cítíme Eh, určité obavy z různých koutů Evropy, kde vlastně se nám často slyšíme, je tu zásada subsidiarity, o něčem by se měl rozhodovat pouze na městské a místní úrovni a můj názor je takový, ano, já si myslím, že je to důležitá otázka a v našich městech máme 80% Evropanů, kteří žijí ve městech a je, jsou tu civilizační problémy, dopravní zácpy, kvalita ovzduší a to vše, tyto problémy se koncentrují ve městech. Takže pokud chceme docílit změn, musíme do toho zapojit města. Máme 6 tisíc starostů, kteří chtějí spolupracovat a měli bychom pomýšlet na to, jak tento potenciál využít, abychom je skutečně do toho zapojili, do tohoto procesu. Já jsem to projednal s předsedou EIB, jak můžeme tento proces urychlit. A mají velmi dobré zkušenosti s energetickou účinností a s projekty v Bulharsku, v Rumunsku jsou připraveni zkoumat to dále tyto možnosti a o to se budeme také snažit, ať je to EIB, nebo vyvož, využití možností Junckerova fondu, tedy abychom našli jednoduchý nástroj pro města a obce, aby se mohli pustit do ambiciozních projektů. Když hovoříte se starosty středních a větších měst, tak řeknou, nám se to skvěle podařilo u škol a nemocnic, my jsme, roz, my jsme ušetřili na energiích a polovina šla investorovi a polovinu jsem dostal já, protože jsem nemusel tolik platit za energii. Ale nemocnice a školy, tedy nebyly to tak velké projekty, ale pokud se, pokud se chci pustit do větších projektů, do, do bytových domů a tam už je potřeba mít eh, poradce, konzultanty a mnohem větší kapitál. A toho se trochu bojíme. Tedy je potřeba, aby bylo možné nabídnout toto poradenství a také to sdílení rizika a kapitálovou podporu, aby bylo možné zahájit pozitivní vývoj v Evropě a věřím, že s Evropskou investiční bankou budeme schopni vyvinout takový nástroj, který podpoří energetickou účinnost a tyto programy. Pan Pauluči zmínil ETS eh, e a varoval před energeticky intenzivním průmyslem. To je samozřejmě problém pro celou řadu částí Evropy a zde byla, byl velký tlak a, uniky, a opatření omezující uniky uhlíku, kdy bráníme společnostem tomu, aby se přesunuli jinam do světa, kde by měly lepší podmínky. My jsme vytvořili specifické podmínky, prevence uniku uhlíku a tyto kroky vytváří jasné, eh, jasný dojem, že to má pokračovat po roce 2020. A co ještě důležitější, a to je další argument, proč potřebujeme kvalitní dohodu z Paříže, pokud eh, dosáhneme celostové dohody o boji s klimatickými změnami na celostové úrovni, a kdy snížíme emise CO2, to znamená, že budeme mít také mm, rovnější podmínky pro naše podnikatele na celostové úrovni. Evropa už nebude osamělým průkopníkem v této ušlechtilé kauze. Bude schopna e, zapojit naše konkurenty, aby se zapojili do této důležité snahy a proto si myslím, že musíme dělat maximum pro to, abychom dosáhli pozitivních, ambiciozních výsledků Paříži, protože je to dobré pro zemi, je to dobré pro vyrovnání podnikatelských podmínek eh, přes hranice. Eh, řada otázek zazněla na téma významných projektů pro energetickou bezpečnost, jako Northfield a Středomoří. A tady samozřejmě se zabýváme tím, jak eh, zdůraznit význam těchto významných zdrojů energie, protože je zcela jasné, že zejména když vidíme současnou situaci, vztah s Ruskem a s Gazpromem, zdůrazňujeme význam diverzifikace a mnohem většího výběru za různé ceny, pokud jde o zdroj energie. Pan Balko se ptal na návštěvu v Moskvě a dovedete si představit, že nastaly otevřené a upřímné rozhovory na všech úrovních. Na politické úrovni jsme jasně cítili snahu po restartu energetického dialogu. Z druhé strany jsem jasně sdělil, že pokud něco takového chtějí, tak je třeba vidět pokrok při realizaci minských dohod. A také je třeba vidět, eh, aby eh, došlo k deeskalaci napětí a normalizace vztahu mezi Ukrajinou a Ruskem a mezi Ruskem a Evropskou unii. A bohužel vidíte, co se děje v posledních dnech a to vlastně činí tyto věci velmi obtížné. Oznámení předsedy Gazpromu, což vlastně bylo velké překvapení a potvrzuje, že dochází k posunu v tom, jak Gazprom plánuje své budoucí podnikání a komunikuje se svými klienty, protože s nimi nemluví přímo, ale mluví s nimi skrze tiskovou konferenci. A po předběžné analýze toho, co zde, co zde zaznělo, ten e, přesun 63 e, miliard e, metrů z Ukrajiny na Turecko. Já si myslím, že to prostě nebude fungovat. Není to ekonomicky životaschopné, taková poptávka prostě není pro takový objem plynu a Turecko by potřebovalo asi 15 miliard další kapac- o 15 miliard další kapacitu. A co budete s těmi eh, metry dělat prostě? Eh, a jak se to dostane z řecko-turecké hranice? ta, ten plyn má vlastně přesné místo určení a není to řecko-turecká hranice. Takže to prohlášení bylo důrazné a já jsem přesvědčen, že se vrátíme k diskusi o něčem, co bude ekonomicky životaschopné a trochu realistické. A mezi tím musím říci, že musíme pracovat na naší diverzifikaci, pracujeme velmi usilovně na získání nového plynu z nových zdrojů, novou cestou, novým plynovým koridorem a velmi brzy proběhne v Baku eh, důležité jednání, kde dotčené strany vytvoří konzorcium a dohodnou se na tom, jaká bude cestovní mapa, jaké budou konkrétní kroky, abychom zajistili, že tento plynovod bude včas vybudován a jak propojíme evropský plynový systém na toto to potrubí. A to také probíhá eh, s plynovou platformou pro Středomoří, kde existují nové možnosti získat plyn, zvýšit dovoz Alžírska a v okolí Kypru jsou nová, je probíhá průzkum ložisek. Takže jsou tu výhledy, jak získat plyn do Evropy, pro Evropu ale je třeba mít jednotný postoj diplomace jednoho hlasu a velmi pružnou infrastrukturu, která umožní volný tok plynu mezi členskými státy, které musí být připraveny prokázat solidaritu, pokud nastane problém u konkrétního členského státu. Jako Unie jsme mnohem silnější než eh, v minulosti. Dále pan Claude Turmes se ptal na naše legislativní záměry. A víte, že jsem odpovídal že za meziinstitucionální vztahy v minulosti, tak víte, že vím, že spolupráce s EP je velmi důležitá a až přijdeme s konkrétní cestovní mapou, tak ta diskuse bude mnohem delší, ale je jasné, že je třeba revidovat legislativu o obnovitelných zdrojích, energetické účinnosti, ekooznačování a ekonomická a e-, energetická výkonnost budov a také jsem zmínil nástroje inteligentního financování inteligentních budov. To vše, to je jenom vzorek toho, co bychom chtěli navrhnout a očekáváme, že Evropský parlament bude řádně zapojen a dojde k řádnému procesu společné legislativní činnosti a věříme, že parlament podpoří tyto velmi ambiciozní cíle a pomůže nám jít ku předu při budování Evropské energetické unie. Když dovolíte, tak bych také zareagoval na několik otázek týkajících se vzájemného propojení. První výsledky zaznamenáte již na konci únoru, února, až předložíme první sdělení, jak docílit tedy vzájemného propojení sítí. A po roce 2030 máme ještě ambicioznější cíl, kdy chceme pracovat na realizaci právě toho. Je důležité lépe řídit eh, tedy ty jednotlivé proudy v, projek- v tomto projektu. A je třeba mít jasnou představu, co se plánuje pro kterou zemi, jakého pokroku se konkrétně dosáhlo, abychom mohli ty věci realizovat, abychom zjistili, co je problematické, co není a abychom viděli vlastně, že někde nepřevládá pouze ten národní pohled, ale že tam je skutečně přezraniční prvek a přezraniční význam projektu, který je zdůrazněn. A to nám skutečně umožní eh, realizovat a překonávat veškeré administrativní překážky, které existují u evropského energetického trhu. Také zazněla otázka, od paní Kadenbach týkající se jaderné problematiky. Tady jako strážci smlouvy musíme smlouvu respektovat, musíme respektovat eh, článek o tom, že členské státy si volí svůj energetický mix, ale také jsme si vědomi toho, že chceme podstatně zkvalitnit eh, právní rámec týkající se jaderné bezpečnosti, tak radioaktivního odpadu, eh, ochrany proti eh, radioaktivním záření, investice do jaderných elektráren by měly znamenat, že se dodržuje nejnovější bezpečnostní požadavky a ty byly vypracovány našimi odborníky na tuto problematiku po nehodě ve Fukušimě a že skutečně tyto požadavky jsou na nejvyšší úrovni, pokud jde o bezpečnost. Otázka pana Sániho se týká jaderného paliva a i zde eh, komise podporuje diverzifikaci zdrojů a to chceme i u projektu NPP a u finského projektu také je třeba zajistit že i když to bude ruský reaktor, a tyto technické specifikace, tak bude možné získat palivo odjenut. Když hovoříme o diverzifikaci energie, tak je třeba, abychom byli důslední a abychom eh, skutečně to aplikovali na všechny zdroje energie. A potom samozřejmě otázka energetického společenství. Já myslím, s panem Kopáčem, generálním tajemníkem energetického společenství, spolupracujeme velmi dobře. A ta unie nekončí na hranicích Evropy. Naši sousedé z, Evrop, z zemí Evropského společenství jsou součástí celého procesu a těší se na spolupráci s námi a my se těšíme na podporu evropských norem a evropské legislativy na jejich domácím trhu, protože to znamená prosazovat kvalitu na jejich trhu a také to zlepšuje možnosti pro to, abychom lépe integrovali jejich energetickou soustavu do té evropské. A to je velmi důležité a bude to obrovská výzva a úkol i pro Ukrajinu, kdy Ukrajině pomůžeme projít eh, velmi obtížným přechodem od totální závislosti na Rusku k modernizaci energetické soustavy, aby tedy se stala efektivnějším systémem a také systémem, který bude mnohem eh, více tedy respektovat cíle v oblasti snižování emisí CO2. Snad jsem, pane předsedo, zodpověděl většinu otázek, možná jsem neodpověděl úplně na všechno, ale viděl jsem, jak váš eh, tajemník sleduje tedy čas a je na čase tedy ty odpovědi ukončit, ale skutečně eh, jsem připraven Eh, odpovědět na otázky vás všech, tam, kde se mi to nepodařilo ústně. Těším se na naše budoucí měny názoru a těším se na diskusi, až bude tedy schvalován balíček o energetické unii. Děkuji, děkuji za vaši přítomnost. Očekáváme za velmi krátkou dobu, až přijete opět do našeho výboru a budeme také, také budeme čekat na další místo předsedy, kteří tu dlouho nebyli. Děkujeme za veškeré odpovědi, které jsme dostali, za na otázky, které předložili kolegové a přeruším na minutku naše jednání a Potom budeme pokračovat dalším bodem. Děkuji vám mnohokrát. Colleagues, can we start the debate? Kolegové, tak eh, můžeme zahájit diskuzi na další téma. Okay, so uh, our next... Uh... Dobrá, takže druhý bod je nová strategie EU v oblasti lesnictví a já dám slovo zpravodaji panu Gambusovi. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milí kolegové. Je mi skutečným potěšením zde představit návrh stanoviska ke zprávě o nové strategii v EU v oblasti lesnictví podporu lesů a odvětví založených na lesnictví. Dostala jsem celou řadu pozitivních příspěvků z různých frakcí. Naše spolupráce byla velice dobrá a velice dobře jsme také spolupracovali s výborem Agri a ITRE. Všichni jsme pracovali ve prospěch evropských lesů a evropského lesnictví. Z obsahového hlediska uvedu několik bodů stanoviska, které kterých si možná vznik eh, již všimla veřejnost. Lesnictví zaměstnává 3,5 milionů lidí, což je asi 7 evropského HDP. Tedy není to pouze sektor, který velmi mnoho dělá pro ekologii a ochranu přírody, ale je to také sektor, který je rovněž aktérem, který dobře by mohl přispět eh, při našem boji s hospodářskou krizí. V oblasti lesů nemáme komunitární pravomoc, je to tedy otázka principu subsidiarity. A rád bych poukázal na roli nejenom států, ale na roli lokálních a regionálních vlád, které částečně mají společnou odpovědnost. Jde o to, abychom v této oblasti skutečně byli co možná nejblíže občanovi. Zpráva se v zásadě opírá o rovnováhu mezi třemi body. Za prvé ekologie, sociální oblast a oblast hospodářská. A to nejsou pouhá slova, to jsou i fakta. Rád bych se poukázal na nutnost eh, trvale udržitelného hospodářování lesů, což zejména platí pro lesy ve Středomoří. Platí to pro ně více než pro lesy na severu. Dobře víme, jak vypadá dopad lesního požáru, který má skutečně trvalé následky. Proto je důležité, aby jsme odhospodařovali lépe soukromé i státní lesy. Poukazuje na zvláštní opatření, například zavedení, eh, začlenění pastvin, eh, uznání lesnictví v rámci společné zemědělské politiky právě prostřednictvím pastvin a pastevectví, dále začlenění lesnictví do oblast eh, rozvoje venkova, dále odměňování opatření na ochranu lesů, což je důležité zejména pro malé vlastníky lesů, kteří takovou podporu nutně potřebují. Dále je třeba i nadále eh, rozvíjet plány zalesňování, což nesmí ovšem vést tomu, že členské státy zahrnou vlastníky lesů byrokracií. To by mohlo vést tomu, že vlastníci lesů v Evropě skutečně budou naprosto odrazení od jakékoliv činnosti. A dále bych chtěl poukázat na jednu věc, která je v mém stanovisku, a to je prohlášení provozovatele při předkládání lesnického plánu. To je zásadní pro úspěch lesnického plánu a pro spolupráci s orgány místní a další zprávy. Není možné, aby státní lesy například omezovaly mm, soukromé vlastníky v jejich činnosti, dále třeba využívat veškerých ekonomických možností, tak to vytvoříme trvalé udržitelný hospodářský růst, zelená pracovní místa s velkou hodnotou. Pokud právě budeme využívat lesy přímo na místě. Dále můžeme chránit velkou přírodní rozmanitost v našich lesích a Lesy jsou také dobrým zdrojem pro rozvoj venkova, také proto, aby nám mladí lidé neodcházeli z venkova. Právě v oblasti lesnictví můžou nalézt perspektivu do budoucnosti, dobré pracovní místo při ochraně našich lesů. Milí kolegové, já jsem velmi zohlednil i názory ostatních frakcí, začlenili se mi do toho stanoviska, které tedy přebírá celou řadu názorů a přání eh, ostatních frakcí zde ve výboru a v této souvislosti bych chtěl poděkovat i paní Kestingerové. Děkuji a nyní dám slovo panu Branenovi. Děkuji paní předsedkyně a děkuji kolegovi za úvod do lesnické strategie a navržených pozměňovacích návrhů. Je to, myslím, velmi vítané. A musíme tady klást důraz v rámci strategie a pozměňovacích návrhů na eh, význam lesnictví v oblasti zmírňování eh, klimatických změn a podpory zaměstnanosti, což tam uvedené je eh, lesy mm, představují eh, desetiprocentní spotřebu našich emisí uhlíku, eh, takže pokud by se zvýšilo z jaksi mm, eh, zalesněnost ze 40 na 45 nebo z mm, nejiné mm, státy z 10 na 18 tak by se podařilo zachytit více uhlíku, což je významný úkol. A je také čím lépe hospodaříme s lesy, tím více uhlíku eh, zachytíme a eh, to je mm, jaksi vědecky dokázáno, čili do, pokud čím je lepší péče o lesy, eh, tudíž více zaměstnanosti, tím je lepší zachycení uhlíku a mm, to je významné do budoucna a my se musíme maximálně snažit Eh, také využít eh, v, technologický pokrok v oblasti využití eh, dřevěných vláken a to i v automobilovém průmyslu. A spolu s tím zachycováním uhlíku lesnictví, jak jsem říkal, vytváří také zaměstnanost a celou řadu jiných příznivých vlivů, jako třeba vliv na zdraví při procházkách nebo projížďkách na kole. Je to, kvalit, je to mm, zdravé, kromě toho je to mm, způsob ochrany mm, půdy, jestliže je eh, půda eh, zkvalitněna eh, stromy, tak později, když se na té samé půdě pěstuje zemědělský plodiny, tak je to lepší. A kromě toho stromy pomáhají omezovat záplavy, jako důsledek klimatických změn. A co se týče zdůrazňování, takže je třeba zdůraznit, že lesy právě zmírňují dopady klimatických změn a e, ten potenciál v oblasti zaměstnanosti, tak aby prostě evropským občanům bylo jasné, že nejlepším přítelem člověka není pes, ale strom. Thank you. Um, now, uh, Mr. Děkuji a nyní pan Dorman, prosím. Tak for det, eh, og jeg vil godt eh, starte med tak. Děkuji. Nejdříve bych chtěl mnohokrát poděkovat panu navrhovateli za odvinovou práci. Vítám eh, lesnickou strategii Evropské unie, a je zde skutečně nutno, abychom náš přístup lépe koordinovali. Neboť různé politiky, politika ekologická, klimatická, všechny mají dopady na užívání a využívání lesu. 3,5 milionů lidí je zaměstnáno v Evropě v oblasti lesnictví. Je to tedy, lesy jsou třetím největším eh, poskytovatelem pracovních míst pod metalurgií a dalším typem průmyslu. Zde je důležité, že máme jednotný, abychom měli jednotný přístup, který dokáže provázat národní strategie. Ovšem, žádoucí není centralizace, což tedy znamená, že kompetence členských států je třeba i nadále zohledňovat, pokud zvolíme evropský přístup. Povinné programy pro spravování lesů nejsou vhodné. Nemůžeme také házet všechny typy lesů do jednoho pytle. Je třeba, abychom do naší diskuze zapojili všechny zainteresované strany, zejména také zástupce vlastníků lesů. Výzkum a vývoj si rovněž zazlouží naší silnější pozornosti, neboť sektor lesnictví může mít z nových myšlenek a ideí pouze užitek. Zároveň je třeba, aby existovala odpovídající školící opatření na školách, tak abychom zajistili, že občané měst budou mít lepší přístup k lesům, do lesa. Je třeba se soustředit na konkurenceschopnost lesnictví a posílit ji. Pouze když zůstaneme konkurenceschopní v této oblasti, jsme schopni přitáhnout investice a tak být 100 zajistit ekonomickou úspěšnost v oblasti biohospodářství, které je důležité pro budoucnost. Plány zprávy a obhospodařování jsou operativními plány pro vlastníky lesů. Musí tam jít v první řadě o to, abychom v praxi dokázali zrealizovat udržitelnost. Většina zemí učinila tyto plány dobrovolným nástrojem pro vlastníky lesů, kteří takto podporují své vlastní cíle. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní paní Jatin Maki. Kiitoksia. Haluan kiittää. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu navrhovateli Gambusovi za dobrou práci, kterou odvedl na svém návrhu. Je to velice kompetentní a vyvážený návrh. Víme, že lesy mají také jistou emoční hodnotu. Les je místem odpočinku, místem, kde si užíváme přírody, ale les může být nám může nahánět také strach. A navíc je les zdroj příjmu. Pan navrhovatel říká, že je třeba dodržovat zásadu subsidiarity, ale na druhou stranu chceme šířit dobré praktiky a důležitá je také koordinace, a to velice. V zemích v oblasti Středomoří existuje specifický problém lesních požárů v jiných zemích je les poškozován jiným způsobem. Dřevo je výtečnou surovinou pro ekonomiku a je jasné, že strom je lepším přítelem člověka než pes. Dřevo je velice vhodné jako stavební materiál, ale má celou řadu, celou širokou škálu dalšího možného využití. A právě v dnešních hospodářsky obtížných dobách je důležité využít veškeré příležitosti, které se skýtají, které nám les poskytá, A je třeba mít na mysli, že les je skutečně schopen vytvářet i pracovní místa. Les je v Evropě důležitým zaměstnavatelem a proto potřebujeme strategii pro lesnictví, neboť les má obzvláštní význam pro blaho nás všech. Existují regiony a celé názory, které, národy, které jsou velice silně závislé na lesích a proto má les skutečně neocenitelný význam. Ale Evropská unie má i z globálního hlediska odpovědnost za lesy. Není možné, aby došlo na to, že bude například trpět rozmanitost lesů. I to musíme mít na vědomí. Ale asi nejdůležitější otázkou je ochrana lesů a využívání lesů. Je třeba zajistit, aby ochrana a využívání nešly proti sobě, aby šly ruku v ruce. Je, do, je velice dobře možné tyto dva aspekty sladit. Například je možné trvale utržitelně využívat dřevo, které pochází z lesu, a pokud budeme dobře spravovat naše lesy a dobře s nimi hospodařit, tak to poslouží jak přírodě, tak člověku. Proto má lesnická strategie tak důležitý význam a doufám, že tento návrh se bude i nadále pozitivně vyvíjet. Děkuji. Děkuji a nyní paní Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kampuks. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a také děkuji panu Gambusovi za jeho návrh stanoviska. My Finové v jistém ohledu vyrůstáme v lese a máme zeleň v krvi. Já mám skutečně obzvláštní vztah k lesům. Pro nás nikdy nebyl les pouhým zdrojem dřeva. Pro nás je les místem, kde se člověk i zvířata cítí dobře. Les nám přináší rozmanitost emoční, sociální, hospodářskou i kulturní. Ze všech těchto hledisek také les znamená velice mnoho pro celou Evropu. A v tomto kontextu je třeba si uvědomit, že lesní suroviny, tedy dřevo, nejsou tedy pouze dřevem. V lese nabízí celou řadu dalších surovin. Produkuje mnoho ekologických praktických řešení pro stavební materiály, ale les je také zdrojem energie. Lesnická strategie Evropské unie podle mne vytváří dobrou rovnováhu v této relativně obtížné otázce. Evropské unii potřebujeme společné zásady. Je třeba, abychom o této věci, o této problematice hovořili společně, ale pak potřebujeme rozhodování na úrovni národní a lokální. Je třeba, aby zásada subsidiarity byla v této oblasti skutečně dodržována. Trvalé udržitelné obhospodařování lesů v Evropské unii je něčím, co má zásadní význam a Evropská unie zde musí vytvořit specifický rámec. Pro mne je obzvláště důležité, aby Evropská unie ve všem, co koná, konala odpovědně, což platí jak pro její území, tak pro celý svět. Musíme být činní na všech fórech, která chrání životní prostředí a lesy a musíme také v naší zahraniční obchodní politice vždy mít v popředí našeho zájmu trvalže utržitelné využívání lesů, neboť my neseme odpovědnost za celou planetu. Biologická rozmanitost na naší planetě může být právě nejlépe ochráněna tímto způsobem a zároveň tak učiníme něco pro proti klimatickým změnám. Skutečně neseme odpovědnost za lesy na celé planetě. Je to naše společná odpovědnost. Děkuji. Děkuji a nyní pan Macuronis. Děkuji, pirmininkaujančiai, měli kolegos. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Lesnictví a dřevařský průmysl jsou velice zranitelné, které eh, mohou eh, být ovlivněny politickými změnami a je potřeba lépe koordinovat naši činnost a eh, mít akce konzistentní, koordinované s jinými politikami. Nová strategie by měla pokrýt celou, celý hodnotový řetězec lesnictví až po umístění na trh různých výrobků. A to by měl být základní princip. Racionální využití lesních zdrojů by mělo být zajištěno prostřednictvím lepší kontroly v oblasti těžby dřeva a prostřednictvím implementace přiměřených opatření. Pokud chcete tu eh, strategii implementovat dobře, je potřeba dlouhodobý akční plán, který se soustředí na vyvážené využití všech aspektů tak, aby vznikla přidaná hodnota. Opatření mají být přijata na podporu také soukromých vlastníků lesů a je třeba vytvořit právní základ pro jednotné principy eh, hospodaření s lesy. Eh, proto soukromí partneři by měli být schopni se účastnit eh, hospodaření eh, v lesnictví jako jiní partneři na stejné úrovni eh, a to bude sociálně i ekonomicky přínosné. Děkuji a na závěr, tedy tím končí stínový zpravodajové a dostanou slovo další poslanci, čili nejprve paní Garcia Pérez. Gracias, presidenta. Coincido con... Děkuji, paní předsedkyně. Já s mnoha úvahami, které zde byly nadneseny, souhlasím. Jistě dnes není možné, abychom měli společnou lesnickou politiku v Evropské unii. To víme, ale nic nám nebrání tomu, aby země, které mají mnoho lesů, projevily solidaritu se zeměmi, které potřebují evropské peníze, aby dokázali čelit klimatickým změnám, suchu a lesním požárům. Text máme nyní k dispozici a doufám, že to povede ke konkrétním opatřením pro ochranu našich lesů v rámci toho, co je možné při dodržení subsidiarity, na kterou poukázali kolegové. Nemůžeme ovšem podporovat jednu věc, a totiž to, že plány pro obhospodařování lesů jsou někdy odmítány. Lesy ve Středomoří mají mnoho problémů a jeden z nich je zanedbávání lesních porostů. Existují porosty, kde je nejasná otázka vlastnictví, o ty se nikdo nestará a právě tyto porosty jsou nejvíce ohroženy požáry a také zde se nebezpečí spekulace s pozemky a nebezpečný napadení takovýchto porostů lesními škůdci. Je tedy třeba tomu nějakým způsobem zabránit a také učinit vše proto, aby abychom využili i potenciál lesů v oblasti zaměstnanosti. Proto potřebují veškeré lesní porosty plány na obhospodařování. Já tedy doufám, že tady budeme moci pana Gambuse ještě přesvědčit o tomto našem názoru a děkuji vám o zvláštní zájem, který jste projevili o ochranu lesů. Děkuji, paní Evi. Grazie, grazie Presidente. Eh, ringrazio anche il relatore per aver... Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu navrhovateli za tento hodnotný strategický dokument pro evropské lesy. V našem výboru musíme se ještě speciálně věnovat některým aspektům lesů. Jsme přesvědčeni o tom, že hospodářské využívání surovin, které nabízí les, má velký potenciál, ale potřebujeme dobré vyvážení mezi hospodářským využitím a ochranou přírody. Lesy nesmí být pokládány pouze za zdroj suroviny, ale je třeba na ně také pohlížet, a to obzvláště jako na komplexní systémy vzájemných vztahů mezi různými obyvateli. Lesy zachycují velké množství CO2 z atmosféry, chrání půdu právě v Itálii, kde máme problémy s erozí lesy, ale také chrání zdroje vody a nabízí životní prostor zvířatům, která mají také užitek pro člověka. Využívání lesních surovin musí být pokládáno jistým způsobem také za narušující faktor, nemůžu, neboť může vést i k tomu, že dojde k požárům a že se v lese rozmnoží škůdci, či zde, zde dojde k poskození půdy v lese. Takže se potřebujeme opatření na evropské úrovni, které v součinnosti s dalšími programy, jako například s programem Natura 2000, mohou zlepšit situaci lesů. Existují ovšem některé evropské politické cíle, jako například cíle politiky CO2, které vedly k tomu, že v jiných částech světla došlo k odlesňování ve velké míře a proto je důležité, abychom nechránili lesy pouze u nás v Evropské unii, ale také ve třetích zemích. Politika ochrany lesů tedy nesmí být pokládána za překážku rozvoje, neboť využívání přírodních zdrojů by nemělo být eh, jaksi naplánováno pouze krátkodobě, ale mělo mít být i dlouhodobou perspektivu. Poslední pan Turvat. No, ta diskuse je zajímavá, jsem si jist, že máme velmi odlišné zkušenosti s lesnictvím. A existuje takový pěkný příběh, kdy holandský diplomat jedná s finským diplomatem a holandian se ptá Fina, kolik máte lesů ve Finsku? A pro Fina je to nepochopitelné, protože není možné spočítat lesy ve Finsku. Kdybych já bych začal cestu od svého domova, tak bych nenarazil na les po 200 kilometrů. Takže finský diplomat nemohl odpovědět eh, Holandianovi. A Holandian řekl s takovou píchou, a Holandian řekl, my máme 18 lesů. A to je skvělé. A na tom je dobře vidět, že kolem každého z těch 18 lesů je plot z osnatého drátu a z dobrého důvodu. Tedy, když jednáme o lesnické strategii, tak bychom měli chápat, že hovoříme o velmi odlišných věcech. A když kolega Gülene hovořila o svých zkušenostech z lesu z východního Finska, tak ty zkušenosti jsou velmi odlišné od těch mých, i když přicházíme ze stejné země. Tak si nemyslete, že každý z těch lesů by měl být eh, pod ochranou EU ve Finsku. Ať ty, ať ty lesy tedy existují pro nás. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo komise. Děkuji paní předsedající velmi stručně. Chci poděkovat všem řečníkům z výboru. Lesní strategie předložená komisi chce podporovat eh, globální jasný pohled na eh, lesnictví a lesy a zdůraznit veškeré, veškerou prospěšnost lesů a chce zdůraznit celý hodnotový řetězec lesů, také chce vyrovnat přidanou hodnotu kroku na úrovni EU a národní odpovědnost v souladu se zásadou subsidiarity strategie uznává, že nad rámec produktivní funkce existují další služby pro ekosystémy a širší sociální užitky, které pramení z lesu. Je to habitat pro klíčové druhy fauny a flory, prevence, povodní, čištění vzduchu, sekestrace kyslíku a také cestovní ruch. A je klíčové zakotvit představu, že lesy jsou omezeným zdrojem a existují biologické meze pro jejich využívání, pokud je nechceme ničit. A nárůst poptávky po dřevě jsou přejitostí pro udržitelnou bioekonomiku v Evropě. Je to také výzva pro lesnictví a dřevařství. A je třeba také věnovat pozornost eh, zmírňování dopadu klimatických změn, pokud je ukládání uhlíku a také jejich ohrožení z hlediska eh, různých civilizačních vlivů a již zaznamenáváme trendy v tomto směru. Proto musíme sladit produktivní a ochranou funkci lesa a musí to být přizpůsobeno specifičnosti lesů. Komise se bude eh, bedlivě zabývat náměty z parlamentu, jak pokud jde o závěrečné usnesení, tak dílčí stanoviska a to jak z výboru ITRE, tak z výboru ENVY. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Na závěr dám slovo panu Gambusovi pro závěr. Sí, muchas gracias, presidenta. Eh, primero... Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve musím poděkovat za všechna ta přátelská slova, která jste zde vyslovili vůči mé osobě. Jak jsem již uvedl ve stanovisku, mně jde o to nalézt rovnováhu. My jsme eh, začali eh, vypracovávat stanovisko, když eh, jsme ještě příliš mnoho nevěděli a položili jsme tehdy otázku, která dobře zobrazovala realitu různých situací v Evropské unii. Nyní jsme si vyslechli různé názory a to ukazuje, že tady můžeme hovořit o koordinaci, ale ne o nějaké homogenizaci rozhodně nemůžeme hovořit o homogenizaci, když budeme mít na paměti, že ta realita je velice heterogenní. Finské lesy rozhodně nejsou ty též, jako lesy ve Středomoří nebo v Holandsku. Návrh tohoto stanoviska přesně chtěl toto zohlednit a zavést dobrou rovnováhu. Jednak je jasné, že lesy jsou nástrojem v oblasti boje proti klimatickým změnám, také nástrojem vytváření pracovních míst a dobrých ekonomických podmínek, ale zároveň jsem chtěl při veškerých těchto otázkách zohlednit, zohlednit heterogenitu lesu. A vrátím se k tomu, co řekla paní Garcia. Zmiňovala solidaritu mezi severem a jihem v této oblasti. A na závěr ještě bych takovou, takové malé doladění, takovou nianci. Ano, lesy jsou velmi heterogenní realita, proto nemůžeme harmonizovat nebo házet vše do jednoho pytle. Metody lesního hospodářství a plány na obhospodařování lesů samozřejmě nemůže nikomu bránit tomu, udržovat lesy životaschopné tak, aby se zabránilo požárům, měli by vlastně všem poskytnout možnost využívat lesy pro veškeré ty účely. Pouze perspektivní hospodaření s lesními zdroji, které obstojí v budoucnu, je důležité. Ale pokud nevíme, komu ten či onen porost patří, tak skutečně dochází k tomu, že se o něj nikdo nestará a pak tam dojde k požáru. A tyto lesy již pak neslouží našim účelům. Tímto tady neříkáme, že chceme, aby takovéto lesy, lesy zmizely, ale chceme se více soustředit na ten hlavní cíl a tím je to, aby lesy byly čisté, udržované, aby nám pomáhaly v boji proti klimatickým změnám, aby tedy plnili svůj účel. Na základě těchto diskuzí a e, pozměňovacích návrhů, které budou jistě předloženy, se mi podaří stanovisko ještě vylepšit. A já vám tedy děkuji děkuji předem za dobrou spolupráci, kterou budeme mít jistě. A nyní vyhlásím harmonogram. Termín pro pozměňovací návrhy je 28. ledna 12.00. Hlasování v NV 24. února. A nyní uzavřeme jednání. Naše další jednání je fest ve čtvrtek 29. ledna. A přeji vám krásný večer. Naschledanou.